propose euh, d'ouvrir euh, notre euh, séance de, de travail. Milí kolegové, kolegyně, dovolte, abych zahájila dnešní jednání. Máte pořád jednání k dispozici, žádné změny, nikdo nám nenavrhl žádné změny, to znamená, že to považujeme za schválené. Pokud je o nějaká moje oznámení, nemám nic zvláštního, co bych vám chtěla dneska sdělit, to znamená, že bych vám navrhla, abychom se rovnou podívali na bod číslo 3, to znamená paní Regina Bastos a její stanovisko, to znamená, je to Evropský fond pro regionální rozvoj, sociální fond, fond soudržnosti, jde o zjednodušení určitých požadavků a určitá ustanovení týkající se finančního řízení. Jistě, Víte, že je to záležitost, která už je staršího data, protože v podstatě je to ten evropský plán z ledna 2008, to znamená celý ten balíček obnovy, o kterém jsme hovořili tenkrát. A podstatě my jsme bohužel dospěli do situace, která jaksi blokuje celou záležitost, protože my jsme se nezúčastnili celého procesu, my jsme požadovali o posílenou spolupráci. Bohužel ovšem k tomu došlo až příliš pozdě, i když výbor, který se tomu věnuje, to znamená příslušný výbor, regionální výbor, dokonce očekával, že mělo dojít k jednáním s radou. To znamená, že ta situace je taková opravdu kritická, i když příslušný výbor už k určitým záležitostem, už o určitých záležitostech vyjednával, dokonce před parlamentní rozpravou. A pokud teda konference předsedů nám zabránila, jak víte, takovým velice nehezkým způsobem v této spolupráci. Myslím si, že i přesto je důležité, aby se náš výbor mohl vyjádřit v tomto ohledu k tomuto bodu protože jeden z důležitých bodů v této oblasti, samozřejmě to jsou ty záležitosti, které jsou důležité, Evropský sociální fond, který představuje opravdu rozsáhlé finanční prostředky a všechna opatření v této oblasti, to znamená reformy, o kterých hovoříme, se do očekávají právě v oblasti sociální a právě proto bychom měli přijít s naším stanoviskem v této oblasti. Ráda bych poděkovala naší zpravodajce, která urychlila kalendář a mohli jsme opravdu urychlit některé záležitosti, pokud jde o kalendář, který definoval, definoval výbor, příslušný výbor. Proto Nyní dávám slovo zpravodajce, ovšem chtěla jsem na začátku to všechno zasadit do určitého kontextu. Děkuji. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Děkuji vám za to, že jste takto uvedla eh, dané téma a hovořila také o celé historii tohoto návrhu stanoviska. Ráda bych stručně popsala naši práci na tomto návrhu, který se týká Evropského fondu pro regionální rozvoj, sociální fond a fond soudržnosti. Jedná se o zjednodušení systému. Jak víte, Finanční a ekonomická krize i sociální krize nabraly velice závažných rozměrů, což znamená, že národní finanční zdroje se stenčily a je zapotřebí přijmout taková opatření, aby tlak na tyto zdroje se snížil. A aby bylo možno co možná nejúčinněji a nejrychleji využít ty komunitární zdroje, které máme. Tyto komunitární e, zdroje jsou jedním e, ze způsoby, jak pomoci členským státům, zejména pak malým a středním podnikům v tom, aby čelili účinně krizi. Víme, že reálná ekonomika e, se týká především fungování malých a středních podniků a programy soudržnosti a komunitární finanční prostředky mohou silně na pomoci novému vytvoření růstu těchto malých a středních podniků. Malé a střední podniky jsou hnací silou ekonomiky Evropské unie a jsou hlavní silou udržitelného růstu a vytvářejí obrovské množství eh, kvalitních a eh, dobrých pracovních míst, asi 25 milionů těchto podniků. Eh, existuje v Evropské unii, to je 90 celkového počtu podniků v Evropské unii. Tyto malé střední podniky vytváří 75 milionů pracovních míst. Průmyslová odvětví, ve kterých pracují malá střední podniky, bývají velice eh, zranitelná a bývají ohrožena krizemi, jako je například eh, krize ve stavebnictví, v textilním průmyslu a podobně malé a střední podniky v těchto odvětvích dávají až 80 pracovních míst. A právě proto Evropská komise a také parlament věnují mimořádnou pozornost jevům, které e, souvisejí se zjednodušením využívání e, fondů soudržnosti a politiky soudržnosti. Nepochybně je to nezbytný prostředek k podpoře národních, regionálních i místních politik. Parlament proto musí přijmout opatření tak, aby tyto fondy byly využitelné jednodušeji, aby nebyly zatíženy takovou byrokratickou zátěží a e, kompetentní e, výbor e, v čele s panem Krylovem, který na toto píše zprávu, se zabývá právě tímto zjednodušením. My jsme k tomuto, této zprávě poskytli tedy eh, stanovisko. Eh, já jako navrhovatelka eh, mohu říci, že bych chtěla začlenit dva pozměňovací návrhy, které přišly, jsou identické z výboru, jsou z výboru REGI a měly by zjednodušit využívání prostředků Eh, finančních a to na základě eh, pravidel, která jsou na pracovním trhu. Je třeba, aby se zvyšovala pracovní místa a to tak, aby lidé, kteří přišli o eh, práci, se mohli znovu vrátit na pracovní trh. Poté tedy, co jste paní předsedkyně už hovořila o jednotlivých fázích vývoje těchto dokumentů, vám teď mohu říct, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší zítra. A to na základě kalendáře, tedy harmonogramu, který byl zkrácen, aby tato zpráva mohla být schválena ještě na plenárním zasedání. Jde nám o to, aby byla schválena co možná nejdříve a aby mohla být realizována tedy co možná nejdříve v Evropské unii. Merci, madame. Děkuji. Paní Šreter a poté paní Lin. To znamená, všechny naše místo předsedkyně se zmobilizovaly. Ano, velmi děkuji. Děkuji zpravodajce za to, co nám tady přednesla, ale její názor nezdílím. Zde v této, v této změně nařízení evropských strukturálních fondů se jedná o tři základní věci. To první, a to se týká tohoto výboru a jeho kompetencí, v podstatné míře, a z mého pohledu to také byl podstatný důvod pro to, proč paní předsedkyně bojovala za to, abychom v této souvislosti získali lepší pozici, tak to je to, že jde o otázku, zda Evropský sociální fond po určitou dobu ze 100% bude financován Evropskou unii, takže členské státy by neměly kofinancování a tím pádem by ne, tak, aby mohly tyto prostředky používat. To je věc, kterou rada zamítla. Problémem byl, že parlament svou proceduru a to je také trochu způsobené panem Krylovem, to zdržel tak, že jsme nemohli, nemohli zajmout stanovisko před radou. To znamená, že pan Krylov prakticky převzal pozici rady, a jenom tam kromě něco malička přidal. A v této souvislosti je otázka, zda teda to udělat nebo ne. Tedy, a nebo zde by naopak měl ještě jednou se pokusit tu otázku 100%, 100% financ, z toho 100% financování, zda se tu otázku má bojovat. Jde totiž o to, že peníze už nejsou a že v těch projektech se ty peníze končí, ty projekty stagnují a má smysl tedy do nich dávat peníze. A to, co zůstává členským státům, to zůstává. Tedy později až, až zase bude lépe, tak v takovém případě bude k dispozici kofinancování. To znamená, že dojde pouze k určitému předzálohování plateb, což by nebylo tak špatné, protože my stejně máme určitou prodlivu ve výplatách. To znamená, že v současné době těch peněz je k dispozici dost. Ale jak jsem řekla, rada to odmítla. A pokud chceme konfrontaci s radou a skutečně chceme vytvářet investice do pracovních míst, tak by to bylo správné místo, tak toto by bylo správné místo a museli bychom za to bojovat. A druhý bod, tady se jedná ne o malé a střední podniky, nejbrž se jedná o maximální a o ty největší projekty. A jde tedy o to, že projekty, které... Ne, jinak to jsou projekty nad 25 milionů, tedy 5, milionů, 25 až 50 milionů, tak to jsou investiční obsa- o mm, objemy těchto projektů. Otázka je, zda to komise schválí anebo nekoli. A já jsem zvědavá, jestli to komise schválí anebo ne, aby tady smysluplně byly vynakládány peníze a tím pádem bychom neměli tolik problémů. Totiž to je ona otázka, to je, ta otázka, to je, ta centra, to je ten centrální problém. Tedy co se stane, když se to nestane? A třetí bod je taky velice relevantní pro tento výbor a to je otázka, že máme ještě mít další usnadnění delokalizace podniků. To znamená, je možné kasírovat strukturální fondy a v ještě kratší době potom přejít do jiného členského státu. To bylo předmětem dlouhé diskuse. Tady můžeme něco změnit, tady můžeme konečně říct ne. Kdo dostane strukturální fondy, tak musí na tom místě také zůstat. A tuto subvenci musí také prakticky přeměnit přímo na vytváření pracovních míst. A nedomnívám se, že bychom tady měli obecně sledovat to, co říká rada, nýbrž bychom měli zajmout své vlastní stanovisko a v, tento, v tomto směru bychom rozhodně měli pozměňovací náv, náv, návrhy učinit. Děkuji. Děkujeme. Paní Lin a poté paní Sipel. Děkuji. Ano, já mám určité obavy, pokud jde o dvojku a štěrku, o tyto návrhy, protože Bohužel tím se právě zbavujeme možnosti 100% financování. V původním textu je řečeno, že musíme modifikovat po omezenou dobu. To znamená, že se tam nehovoří o tom, že to musíme omezit do nekonečna jelikož jsou tam určitá omezení finančná, určité problémy v současné době pro členské státy, tak v podstatě jenom pro toto období, potřebné období, nebude možné to financovat 100%. Já vím, že některé finanční prostředky zatím ze sociálního fondu nejsou k dispozici, protože členské státy v podstatě nejsou schopny využít tyto prostředky. Zatím nemají je k dispozici, proto by bylo dobré, aby tam byla ta 100% možnost krytí. Doufám, že bude možnost to ještě zvážit, protože pokud bychom vyškrtli tuto oblast, 15, to znamená dvojka, čtyřka, to si myslím, že bylo opravdu špatné. Děkujeme, říká paní předsedající, paní Sipel. Ja, schön dank. Eh, děkuji. Máme nejenom obsahové, nejen obsahový problém, nejbrž také časový. Souhlasím s předsedkyní, že právě na základě toho, že se jedná o vytváření pracovních míst, přirozeně by bylo dobré, kdyby právě tento výbor hrál v, tomto, v této proceduře větší roli a to je věc, která nás samozřejmě mrzí, že to tak není. A ta otázka 100% financování tady jasně, zcela jasně říkám, že když jsem viděl ten návrh v minulém roce, tak můj požadavek byl také dobrý, sice, že je to dobrá myšlenka, abychom ve vrcholu krize reagovali co nejrychleji a abychom dotčeným regionům, nikoli členským státům, tady bych chtěla diferencovat, ale především dotčeným regionům bychom ty peníze měli dát k dispozici co nejrychleji. Avšak meritorně té prehistorie se nechci dotknout, ale máme tady jeden problém. Rada se velkou většinou členských států vyslovil proti této formě financování bránil se, jak to jen šlo. A dokonce i kdyby parlament velkou většinou nyní rozhodl, že tento návrh komise chceme podpořit a chceme se držet, chceme podržet to 100% financování, tak bychom se dostali také do časové prodlevy, kdybychom museli přijmout kompromisy a pravděpodobně před lesní, letní přestávkou bychom vůbec nedošli k žádnému závěru a ti bychom také nikomu nepomohli. Avšak považoval bych za důležité, aby tento výbor se usnesl na stanovisku, aby se dostal k zásadnímu rozhodnutí, zda shledáváme rozhodnutí komise v zásadě správné, abychom alespoň v budoucnosti, co se týče fondů, takovéto procedury zařadili jako možné procedury v případě krizí a nikoli, aby to padlo pod stůl. A co se týče těch konkrétních pozměňovacích návrhů, tak tady se domnívám, že my jako výbor pro zaměstnanost musíme také zohledňovat další věci. Především je to otázka ta otázka vytváření pracovních míst, to je tady nejde pouze o nějaká, jakákoliv pracovní místa, nebo to musí být pracovní místa, která jsou dobrá a dobře placená. A to je také věc, kterou bychom měli zohlednit a zdůraznit. A u těch problémů, kde o to vytvářet možnosti, aby lidé, kteří ztrácejí své pracovní místo, co možná nejrychleji našli nové pracovní místo, tak i zde, domnívám se, tento výbor by měl klást důraz na to, že se jedná o vytvoření nových a rovnocených pracovních míst, aby dotčené dotčené osoby, jestliže podniky zavírají, se nedostaly do určité spirály, kde dostávají neustále horší a horší a hůře placená místa. Tedy pro mě by byla důležitá dus diskuse, zda v zásadě s těmi 100%, což je jádro té změny, zda to vítáme, tak abychom alespoň v budoucnosti o této ideji myš přemýšleli a Dále bychom měli klást důraz na to, že potřebujeme skutečně dobrá, kvalifikovaná pracovní místa. A když se jedná o nová pracovní místa, tak ta by měla být rovnocena a neměla by být vždy horší, než byla ta předcházející. Merci, Madame Messner. Děkuji, paní Messner, a poté pan Tomas Mann. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně to tak, že v důsledku krize na trhu práce máme velké problémy a proto je dobré, že komise přemýšlí nad tím, jakým způsobem disponibilní prostředky Evropské unie by měly být lépe, více a pokud možno také snadněji poskytovány. A stejně tak ta podpora 100% na první pohled vypadá dobře, ale problém je, že když se podporuje 100%, tak v takovém případě vytváříme závisl, závislosti, které potom nejsou dobré, protože, domnívám se, potřebujeme v krizových situacích na, na trhu práce také pomoc k své pomoci tak aby celkově vůbec se odcházelo od kofinancování, od financování. To je věc, o které musíme další dobu diskutovat, tedy jakým způsobem se postavíme k tomuto návrhu na 100%, právě z tohoto pohledu. Také bych tendovala k tomu, abychom se dostali k rychlému řešení, které by v tuto chvíli skutečně cíleně pomohlo lidem. A co považuji také za důležité je to, že Mám tady ještě jednu další poznámku, protože jsem za svou frakci zpravodajka a připravovala jsem tento materiál. Do pátku máme možnost se k tomu vyjádřit. A tady je velice rozhodující a důležité to, aby při dalších kvalifikacích se úzce eh, orientovalo podle požadavku trhu protože ti, kteří dávají k dispozici práci, tak ti vidí, jak tak, jakou mají potřebu. Zpravidla vím, že se, tomu ta, že, že se to tak dělá, ale mám dojem, že v textu to není dostatečně zdůrazněno a proto jsem to tam ještě zapracoval také jako dodatek, jako doplněk. Tedy Měli bychom co možná nejdříve přijmout rozhodnutí, a sice tak, abychom lidem co možná nejrychleji cíleně pomohli tak, aby se dostali opět ke své práci a aby vybředli z krize. Děkujeme, pan Tomasman. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já se skutečně domnívám, že bychom měli přemýšlet o tom, zda tento princip kofinancování chceme podpořit nebo ne. Já to považuji za důležité, protože Máme tady skutečně základní podstatný prvek to, že evropské peníze tečou do regionu a tím je téma vyčerpáno. Nýbrž tady jde o to, že kofinancování má velice důležité politické poslání, totiž že regiony, instituce, které dostávají evropské peníze, tak tam potom ukazují, se, se ukazuje, že tyto věci jsou efektivně využívány. To znamená, ten kofin, princip kofinancování je velice důležitým prvkem eh, našich úvah o tomto tématu a proto tady bychom neměli ani opět ustoupit. A jestliže se proti tomu rada brání, tak tady je těžké skutečně dosáhnout nějaké, eh, nějaké unifikace názoru, ale měli bychom tady zajmout jednoznačné stanovisko, totiž, že v budoucnu bychom měli přemýšlet o tom, že toto je věc, která by měla zůstat v kompetenci našeho výbory, výboru. Možná, paní předsedkyně, máme možnost, že bychom řekli, že budeme tuto proceduru dělat s asociovanými výbory. To znamená tak, abychom byli, tak říkajíc, na stejné úrovni, abychom spolu jednali jako rovný s rovným. Prostě není možné, aby ve výboru regionu se projednávalo toto téma, protože toto je naše originérní pole činnosti. A co se týče těch kvalifikovaných syn, Eh, pracovních míst, tak to Regina velice dobře zdůraznila, mohu citovat. Poskytování kvalitativně vysoce hodnotných pracovních míst pro mladé lidi. A to je věc, kterou se přenést také na další, na další oblasti. Možná, že bychom to mohli ještě také doplnit. Tak, ale celkově se domnívám, že způsob, který Regina Basus nastínila, je cesta dobrá. A příště bychom měli možná využít těch týdnů, které nám ještě zbývají k tomu, abychom se ještě více angažovali, než jak v tuto chvíli. Jinak zdá se, že máme naprosto různé pozice. Já se domnívám, že to tak strašné není. Regina Bas je známá tím, že je schopná jít do kompromisu, ale tím se také dostáváme o kus dál. Tedy za to vám, Regino, děkuji. Děkuji. Ještě někdo, kdo by chtěl vystoupit? tak pouze několik poznámek sama za sebe, ještě doplňující informace. Myslím si, že pro náš výbor nesmíme podceňovat, opravdu nesmíme podceňovat to, že máme možnost vystoupit s naším stanoviskem, to je velice důležité pro náš výbor. Hm, řekla bych, že jsou zde tři důležité záležitosti. Jednak je to účinnost, hm, pokud jde o Evropský sociální fond, to znamená mobilizace finančních prostředků z tohoto fondu, pokud jde o kofinancování právě v tom období krize. To byl velice silný argument pro tu původní ten původ, tu původní pozici, to znamená to stoprocentní financování. Já si myslím, že když budeme zakrývat oči před touto realitou, možností přizpůsobením těchto nástrojů, které máme k dispozici na základě krize, to si myslím, že by opravdu nebylo dobré. To by znamenalo, že bychom vlastně byli jakýmsi komplicem rady, pokud jde o financování, pokud jde o možnost financování členských států. To si myslím, že opravdu by znamenalo, že bychom zavírali oči, že bychom se otočili zády Evropskému sociálnímu fondu a tím pádem by to znamenalo opravdu veliké problémy, pokud jde o využívání prostředků tohoto fondu. Ano, když se podíváme na fond soudržnosti, tak si musíme uvědomit to, že pokud jde o nové členské státy, takže nemáme v podstatě možnost reagovat na krizi tímto způsobem. A dokonce ještě i před krizí tam byla ta situace, která, kterou jsme viděli například ve Španělsku nebo Portugalsku, konvergenční situace. To znamená, že opravdu, pokud jde o nějaké, o všechny tyto fondy, že jsme neadaptovali, že jsme je v podstatě nepřizpůsobili jednotlivým sílům, možnostem, které jsme měli v, nebo v realitě v nových členských státech i pokud jde o absorpční kapacitu. Ano, to jsou záležitosti, o kterých všichni hovoříme, ovšem neměli jsme možnost hovořit v té době o nějaké rozpočtové pomoci v období rozšiřování Evropské unie. To znamená, že v podstatě ty výsledky nebyly dostatečné, nebyly dobré. To znamená, že konvergence těchto ekonomik byla nesmírně komplikovaná. Tyto ekonomiky byly postiženy krizí a pokud k tomu nezaujmeme žádné stanovisko, tak to znamená, že v podstatě odmítneme možnost efektivního využívání rozpočtových záležitostí v Evropské unii. Druhá věc, jednání s radou. Úplně upřímně řečeno, všichni, kteří jsme zde k dispozici, kteří zde pracujeme, neustále zdůrazňujeme to, jakým způsobem bychom měli všechny tyto hlavní směry ze strany rady usměrnit. Musíme na to, snažíme se na to mít určitý vliv, protože jsme jak víme, tak oni v podstatě chtěli nějakým způsobem před demokratickou, demokratickou diskusi už v podstatě předjímat stanovisko Evropského parlamentu bez jakékoliv rozpravy a to je neakceptovatelné. Třetí záležitost. Ano, nyní je to naléhavá věc, to sice chápu, ovšem, milí kolegové, milé kolegyně, my jsme prokázali naši odpovědnost my jsme samozřejmě za 24 hodin byli schopni za politicky naléhavé záležitost, v politicky naléhavých záležitostech reagovat velice rychle, umíme se mobilizovat, jsme schopni ukončit jednání včas a ne proto, že by rada mohla předjímat Evropský parlament, nebo protože to dělají, přece nemůžeme být komplicem této situace. Úplně upřímně řečeno bych ráda řekla paní Regině Bastos, pokud teda připravujeme toto stanovisko, já samozřejmě jsem nesmírně ráda, že jsme předložili tu trojku, to si myslím, že to je opravdu velice dobrý pozměňovací návrh, ovšem pokud je o dvojku a čtyřku, to je vlastně základ, základ pozice pana Kirilova, jeho zprávy, tak skutečně nevím, proč bychom měli vůbec připravovat naše stanovisko. Je mi opravdu líto, že musím vystoupit tímto stylem, to velice striktně. Ovšem, to, jakým způsobem se vyjadřujeme k těmto konkrétním záležitostem, hm, pan Tomas Mann řekl, že uvidíme příště. Ovšem Příště budeme hovořit o reformě Evropského sociálního fondu. Ovšem pokud eh, vezmeme v potaz tuto analýzu a vidíme, že vlastně prv, u první příležitosti, kterou můžeme řešit, neuděláme vůbec nic, hmm, tak si myslím, že opravdu ten, ten fond budou asi využívat, bude využívat někdo jiný. Pokud si myslíme, že tento fond by měl být k dispozici, abychom tvořili pracovní místa na obtížných, v obtížných oblastech a tak dále, tak samozřejmě my nemůžeme, nemůžeme nereagovat na problémy s kofinancováním, které státy mají. Ano, samozřejmě je zde určitá vůle eh, španělského předsednictví, já samozřejmě jim chci pomoci, ovšem, když Evropský parlament eh, bude mít možnost se vyjádřit tímto způsobem, tak si myslím, že bychom měli mít tento prostor. To je nesmírně důležité. Já samozřejmě velice přátelsky bych to chtěla říci naši zpravodajce, ovšem velice rázně, velice upřímně bych jí chtěla říci, že nesouhlasím s tím přístupem, pokud jde o spolufinancování. Samozřejmě, že dám ještě zpravodajce možnost vystoupit. Pokud nechce vystoupit nikdo jiný, paní zpravodajka může ukončit tuto rozpravu. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem kolegům, zejména paní předsedkyni, za příspěvky k těmto uvahám. Jedná se o velmi citlivé téma a chtěla bych poznamenat, že v době ekonomické, finanční a sociální krize, kterou prožíváme já, hájím tu myšlenku, že fondy soudržnosti jsou zásadním nástrojem k tomu, abychom pomáhali eh, k překonání této krize. A ohledně fondu soudržnosti a zejména strukturálních eh, fondů a sociálního fondu, musím říct, že to jsou zásadní finanční nástroje pro členské státy, aby mohly překonat krizi a opět eh, dosáhly fáze růstu. Co by navrhovatelka? Nemohu zavírat oči před skutečností. Skutečnost vyžaduje pragmatismus. Pokud bychom v tuto chvíli chtěli být velice tvrdí ohledně spolufinancování, eh, nakonec bychom nemuseli dělat to, co je naší kompetencí. Eh, jde o to, aby tyto fondy mohly být využívány rychle a nebyrokraticky, aby mohli plnit své cíle, aby se dostali ke svým adresátům. A to je problém, který se dotýká zejména malých a středních podniků, třeba že nejen jich, protože eh, právě tyto sektory vytvářejí hodně pracovních míst. Malé a střední podniky jsou prvním tvůrcem eh, pracovních míst a proto já tedy navrhuji eh, v tom mém návrhu stanoviska ohledně těch pozněvacích návrhů eh, od pana Krylova z Regi, aby tyto nástroje mohly být rychle využity a aby dané fondy mohly být využity co možná nejdříve a co možná nejjednodušeji tak, aby adresáti, kteří je potřebují, je skutečně měli k dispozici. To neznamená, že bych neviděla obavy, o kterých se zde hovořilo, protože bude třeba jednat o reformě Evropského sociálního fondu. To bude veliká příležitost pro Evropský parlament a zejména pro náš výbor a také pro jednání s radou a komisí, protože i rada a komise budou muset věnovat velikou pozornost reformě Evropského sociálního fondu. V širokém záběru eh, tedy mu, budou muset se zabývat strukturálními fondy a to proto, aby byly co možná nejlépe využitelné v následujících eh, politikách, protože právě tato politika pomoci je nenahraditelná pro to, aby krize byla překonána. Proto já jsem tedy k dispozici, jak eh, řekl kolega Tomas Mann, já eh, nejsem eh, zas tak rigidní a jsem přístupná pozicím a návrhům kolegů a těším se tedy na vaše pozměňovací návrhy až do 5. března. samozřejmě musíme zdůrazňovat pragmatismus v tuto chvíli, co se týče zejména eh, těchto textů, které se týkají fondu soudržnosti. Euh, Děkuji. Já si myslím, že všichni souhlasíme s tímto posledním cílem. Samozřejmě, že ten, ty problémy jsou většinou v detailech. Víme, že máme zde ještě mezery a že bychom měli fungovat mnohem účinněji a efektivněji. Jak už nám řekla zpravodajka, pokud je o předkládání pozměňovacích návrhů tohoto stanoviska, ten je stanoven na zítřejší den 12.00 a budeme se samozřejmě poté zabývat těmito návrhy na naší další schůzce, což je 16.3. Hlasovat budeme následující den, to znamená 17. března, protože příslušný výbor se rovněž musí vyjádřit 17. a 18. března. Tím jsme ukončili tento bod na našem dnešním programu jednání a dostáváme se k bodu číslo 4, což je projednání pozměňovacích návrhů Jde rovněž o stanovisko pana Ole Kristinse na kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a dohled nad politikami odměňování. Pane zpravodaji, máte slovo. Tak for det, formand. Og øh, tak til for alle eh, Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji kolegům, kolegům za veškeré návrhy. Eh, dostal jsem, za, dostal jsem se, tak říkajíc, na širokou většinu v této otázce. Tak, abychom to mohli dát hospodářskému výboru. V Dánsku jsou různé banky, které musely zavřít kvůli krizi. A, a stát samozřejmě se snažil zajistit, a respektive pojistit vklady střadatelů, tak aby ti nebyli tím v, aby tím nebyly dotčeny. V mé obci Nodutland, v Dánsku například byla taková banka, která padla do konkursu a to mělo potom velice špatný dopad na obyvatele. Protože to byli lidé, kteří přišli o své důchody nebo i své že to jsou lidi, kteří své důchody anebo své, své úspory in, investovali do akcí a ti samozřejmě utrpěli obrovské ztráty. V Dánsku a také z jiných dalších zdrojů vím, že dánské banky přijímala na sebe obrovská rizika, protože prostě prováděli takovou politiku, kdy management bank sám získává obce na eh, na obce na akcie a sice podle, podle toho, jak stoupá akcie jejich vlastní banky. To znamená, že ti bankéři jdou do daleko větších rizik, aby sami vydělávali. A musíme se tady podívat, měli bychom tedy zařídit to, aby takováto věc byla v budoucnosti znemožněná. A Stejně tak musíme dosáhnout rovnováhy v této oblasti. Potřebujeme více transparentnosti v celém tom bankovním sektoru. A dynamika musí být taková, aby bylo možné taky působit proti těmto směrům. Protože konec konců je to, je to sektor z hlediska pracovních míst velice intenzivně narůstající. A nyní mi dovolte, abych už se věnoval jednotlivým pozměňovacím návrhům. Je to 40, 44 a 53. To, já s tím souhlasím, tak jak to Thomas Mann formuloval, ale co se týče 53, tak tady bychom tu formaci možná měli poněkud pozměnit a 20, 41 23, tam se k tomu se vyjadří paní Cimr. Tady bych viděl možná určitou možnost kompromisu. A co se týče, co se týče odměňování, tak tady musí být konstatováno, že tyto premie jsou 300krát vyšší než průměrné platy zaměstnance. Tedy pokud toto vezmeme jako výpočetní model, tak to bude trošku problematické, ale existují také další jiné možnosti, jak tady dosáhnout určité rovnosti. Tedy neměli bychom to formulovat tak konkrétně, ale v těch ostatních bodech tam souhlasím s tím, že bychom určitě nějaký kompromis najít mohli. Hovoříme zde o u 44 a 61 a 55 hovoříme o těchto modelech. A tady bych se nechtěl zmiňovat o speciálním systému zajišťování kvality, protože pravdě že v budoucnosti přijdou na trh pravděpodobně jiné systémy, které budou lepší než ty, o kterých se chceme zmiňovat. Ale vaše argumentace je velmi dobrá. A vaše argumentace týkající se těchto modelů. Paní Deli eh, v 46 hovoří o dlouhodobějších výsledcích počítaných na pět let. Já jsem navrhoval tři až pět let. To považuji i nadále lepší, aby to, byly tři až, aby to bylo tři až pět let. A potom je 47, 48, 50 a 51, kde bychom mohli dojít ke kompromisu, protože v zásadě meritorně jsme za jedno. Avšak ne, jinak. Když hovoříme o sankcích, tak bychom měli být tak přesní, jak to jen jde. To znamená, ta oblast těch sankcí se mi až tak moc tady nelíbí. Chceme hovoří u 54 o vytváření odměňování a to se mi líbí. Potom 56, to je v pořádku, 57, 58. Potom tady máme Potom tam máme ještě 59, návrh 59 a paní Deli. A tady se jedná o, prů, o proměné komponenty, proměné složky odměňování a také o stanovení a 8, asi 80% pevných složek. To jsou čísla, která považuji poněkud za sporná, ale rád s vámi o tom budu diskutovat. Potom 60 od Jereka Cimra a tady v zásadě říkáme to tež. A co se 62 týče, tak to se opět jedná o o něch pět let a tady bych měl form, radši formulaci nejméně tři roky. A, a u 63, tak tam k tomu říkám to tež. To znamená, takovým, když takhle rychle projdem tu zprávu, takhle narychlo, tak doufám, že v příštím týdnu anebo v těch následných, následujících týdnech si budeme muset na chvíli sednout společně nad tím, abychom to projednali, než se bude ve výboru hlasovat. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji. Než předám slovo dalším, ráda bych připomněla členům výboru, že zpráva, která byla včera předložena o eurofondu, o dublinské struktuře, je po druhé přehledem situace na evropské úrovni. A analýza situace je tam rozdělená po jednotlivých sektorech. To znamená, že je to eh, analýza zaměřená i na finanční sektor, kromě jiného. Pro nás by tento dokument mohl být zdrojem eh, konkrétních údajů, které mohou přispět k naší diskuzi. Třeba, že mm, e, tento text přišel po až po lhůtě pro pozměňovací návrhy. Možná bychom se e, k tomu mohli odkázat alespoň při kompromisních pozměňovacích návrzích, protože tam je celá řada údajů, které vysvětlují mnoho prvků. Snaží debaty pan Meissner Aman. Děkuji, paní předsedkyně. Také jménem frakce a Jurgena Kreutzmana, který je naším zpravodajcem a dnes tady bohužel nemůže být, protože má jiné důležité úkoly ve svém volebním okrsku, tak ráda bych vám poděkoval naším jménem za vaši práci. Naše frakce s tím, co zpravodaj eh, napsal a také s jeho poznámkami v zásadě souhlasíme. A k tomu jsme ještě připojili. A proto jsme se zřekli svých vlastních poznámek a návrhů eh, Budeme také souhlasit s návrhy pana Tomase Mana, k tomu máme velice pozitivní postoj, ale moje frakce, respektive pan Kreutzmann, má problém s těmi pozměňovacími návrhy, které přišly z levé strany a od zelených, protože tam ty návrhy podle našeho názoru utvářejí politiku odměňování příliš restriktivně a s tím tedy v žádném případě souhlasit nemůžeme. Tady to je mé krátké stanovisko. Teď v tuto chvíli, protože pan Kreuzmann tady bohužel nemůže být, avšak v každém případě se těší na příští a další diskuse a bude s vámi o tom jednat. Merci, Děkuji, pan Tomasman. No, děkuji, paní předsedkyně. Ale bych eh, ještě jednou říci, ale ty tvé zprávy jsou vždycky v pořádku a jsou dobré, naprosto s tím můžeme souhlasit. Já jsem se soustředil na dva, návr- na tři návrhy a ty si velice zřetelně řekl, že jsem schopen sledovat. Co se týče té reku, reku, resekurizace, tak tam jsme spolupracovali velice dobře. Tam můžeme pokračovat. Považuji také za důležité to, že můžeme říci, že po, banky se musí, dodrž- musí dodržovat to, co sami formulovali. Asi řekli jsme, máme CSR. Chceme dosáhnout toho, abychom zjisté nebyli žádnou charitativní organizací, ale abychom byli, tak říkajíc, involvováni do společného, společenského základu. A k tomu patří také, že neseme odpovědnost a k tomu patří také, že když jsou takovéto problémy s, s bankami, které jdou do konkurzy, to je v Dánsku, to je v jiných zemích také, a které tedy nemají dostatečnou ochranu vkladů, tak tady jsme koukali, viděli, kouk, hleděli na to, jakým způsobem bychom mohli čelit takovýmto situacím, jaké šance máme, tak abychom mohli uchránit vkladatele, abychom střadatele uchránili. A to především jde o to vytvořit takové systémy u, bank, u pracovníků bank, aby vůbec si uvědomili, co to prodávají za produkty. Prodávají produkty pouze tehdy, když můžu když řeknu dobře, dostanu určitý bonus od své firmy a přitom sám vůbec nevím, o co jde. Často jsme zažili, že měli určitý basket, měli košík nejrůzných eh, nabídek, měli tam také určité eh, rizikové papíry, ale oni to vůbec sami nevěděli. A to je důležité, aby pracovníci bank kteří jednají s vkladateli a s malými investory, tak ty musí vědět, o co jde a co jim nabízejí. Protože banka může získat zpět důvěru pouze tehdy, kdy tím, že bude mít kompetenci, že nabízíme sice produkty, ale za ty produkty také neseme odpovědnost. Tak to musí fungovat. A tedy důležité, abychom řekli, postarejme se o to, aby základy, aby zásady rally pro stabilitu bank byly realizovány tak, jak stejně tak, jako se musíme držet základních podmínek CSR. Co se týče té poznámky 40, toho z návrhu 41, ono to 300 krát, že to 300 krát víc, ono to zní hezky, že to občas takhle vysoké je, tak to víme, ale pokud zůstaneme poněkud při realitě, tak to bude dobré. Ole řekl, že v této případě, že v těchto oblastech je připraven na určitý, na určitý kompromis. A naše poznámka je ta tak ta naše pozice je v tom dokumentu, který, se, který vypracoval výbor pro krizi. Teď ještě jakým způsobem mají být zařazované banky, jaké mají mít odpovědnosti, jaké úkoly mají mít, jaké možnosti kontroly v této oblasti máme my z politické strany a domníváme se, že v těchto obou výborech bychom měli spolupracovat. Konec konců ten výbor se jmenuje výbor pro kruzi, pro krizi a ten se týká nejenom pro krizi banky a ekonomiky, nejbrž také pro krizi sociálních systémů. Všechno toto spolu souvisí vzájemně a proto se raduji z možnosti, které, že raduji se z toho, že paní předsedkyně může tento náš výbor také do toho involvovat a já se domnívám, že bychom mohli zde dosít si určitého dobrého kompromisu, se kterým bychom všichni byli schopni žít. Děkuji. Euh, Děkuji, milý místo předsedo. Další kolega se přihlásil slovo. Uh, well, much, uh, Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. My u nás za ECR se domníváme, že celý tento návrh je určitým příkladem doktríny, která je nesmírně známá, takzvaný beneficial prices. To znamená, že jakákoliv krize, která nás, na nás uhodí, tak v podstatě jenom centralizuje další pravomoce zde v Bruselu a odstraňuje tyto pravomoce z národní sféry, ať už jsou to finanční záležitosti, terorismus nebo životní prostředí. To znamená, že cokoliv je dobré pro to, abychom zredukovali pravomoce na národní úrovni, je to opravdu špatné, podle našeho názoru a mnoho návrhů, dokonce i pozměňovacích návrhů, podle našeho názoru budou nesmírně obtížné zrealizovat. Několik příkladů dovolte, například čtyřka, čtyřka, kde hovoříme o tzv. Independent Remuneration Committee, to znamená nezávislý výbor, který by se zabýval odměňováním. To podle mého názoru bylo velice obtížné v 27. Dále je to devítka, to znamená soukromé hedžové společnosti, to, že bychom je postavili mimo zákon, to si myslím, že by opravdu bylo nesmírně obtížné. Myslím si, že by to bylo opravdu bezprecedentní zasahování do privátních finančních záležitostí a rozhodnutí našich občanů. Proto jsme proti těmto návrhům. Rovněž to, co je zde navrhováno podle našeho názoru, v podstatě znamená kumulování pravomocí zde v Bruselu, s čím nesouhlasíme a v podstatě nedochází k přenosu pravomocí. A to si myslím, že je opravdu mezi potom veliká, dojde k veliké propasti mezi odpovědností a mezi um, kompetencemi. Proto nejsme schopni podpořit tyto návrhy. Děkujeme, říká paní předsedající. Ještě někdo, kdo by se chtěl vyjádřit? Komise, chcete k tomu? Paní Monter není dneska mezi námi, to znamená, že poprosíme opět zpravodaje. Tak for eh, som jeg er glad for. Det ser ud til, at vi kan finde ud af et eh, kompromis på de her om... Děkuji za ty komentáře. Domnívám se, že tady bychom mohli najít určitý kompromis. A také se raduji z toho, že pan Helmer není pro tento návrh. Jinak bych skutečně měl problémy a trošku bych zneklidnil, kdyby proto hlasoval. Protože tam bych si říkal, že tady něco nehraje protože nejenom eh, nejenom Evropská unie působí regulativně v této oblasti, nebož celý svět. Celý svět by nás chtěl ochránit před tím, aby se opět stalo něco takového jako v souvislosti s finanční krizí. Stejně tak ve Spojených státech se příslušným způsobem snaží a stejně tak ve Spojeném království se tím právě zabývají zavést takovou procedury, která je velice podobná té, o kterou usiluje rada. To znamená, i tam jsou takové výbory, ty, které se zabývají těmito platy. A já se domnívám, že Evropa se a že vlastně celý svět se řídí podle toho, co také se děje v Evropě. Tady, tady vidím dobrou možnost spolupráce. Děkuji. Merci beaucoup. Donc... Euh, Děkujeme. To znamená, že máme až do 16. března ještě čas, jelikož 16. 17. budeme hlasovat. Budeme hlasovat, tak abychom předložili naše stanovisko předtím, než příslušný výbor, to znamená výbor pro hospodářské záležitosti, 27. dubna přijme svůj postoj. Tím jsme dokončili tento bod na našem dnešním programu a bohužel, bohužel vás nyní musím vyzvat, abyste si buď zatelefonovali nebo šli na kafe, protože začínáme opět až o půl jedenácté a budeme pokračovat s hlasováním. Hlasováním o dvou, o dvou dopisech, které se dotýkají mobilizace Evropského globalizačního fondu.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 Ja.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 Chers collègues, si je peux vous inviter à reprendre place. Milí kolegové, kolegyně, poprosila bych vás, abychom se zase všichni posadili. My jsme museli přerušit naši práci tak, abychom mohli pokračovat přesně podle programu, tak, abychom mohli pokračovat. A jak víte, za chvíli nás čeká rovněž pan komisař, který představí strategii pro rok 2020 a na půl jedenáctou jsme měli připravené hlasování. Mně se nelíbí, když skáčeme v tom programu a měníme to. Doufám, že vy taky ne a budeme hlasovat o dvou dopisech, pokud je o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Ráda bych komisi řekla to, že Mm, i když teda zatím tady nemáme úplně všechny, ovšem EPP už zde máme, EPP už je zde zastoupena, ovšem některý, některý, jak víme, například ECR jsou v Budapešti, to znamená, že samozřejmě tyto naše členy musíme omluvit, ale jenom pro vysvětlení, proč nás dneska není tak mnoho. Dostáváme se k bodu číslo pět našeho dnešního pořadu jednání. To znamená první dopis panovi. To znamená, je to dopis, který byl adresován panu Lamasurovi, rozpočtovému výboru, jde o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, jde o záležitost, která se dotýká odvětví výroby nábytku a oblečení oděvů. Je to záležitost Litvy. Můžeme hlasovat o tomto dopise, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato jednomyslně. My jsme v podstatě spojili hlasování, protože to byly dva případy, oba dva se dotýkaly Litvy. Tím jsme ukončili naše hlasování. Ráda bych poděkovala panu komisaři za jeho trpělivost a nyní jsem nesmírně ráda, že konečně oficiálně mohu přivítat pana komisaře v jeho nové funkci No, my, jak vidíte, máme takový špatný zvyk. My chceme, aby jsme se výdali často, abychom eh, hovořili o různých oblastech, které, které připravila komise nyní. Jde o dokument, je o dokument, který předložila komise včera, jde o strategii pro rok 2020. Je nesmírně důležité, abychom si vás vyslechli, abyste měl možnost vystoupit, abyste nám naznačil trochu pohled ohledně kompetencí komise, našich kompetencí, pokud jde o tuto strategii. No a poté eh, určitě jste připraveni na mnoho otázek, poté bude následovat část otázek a odpovědí. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, milí poslanci, poslankyně. Jsem nesmírně rád, že mám možnost se s vámi setkat na tomto prvním našem společném setkání po té, co komise začala pracovat. Je to moje první příležitost od toho posledního setkání, kdy jsme se sešli trošku v jiné, v jiné konstelaci. A začínáme rovnou s tímto zásadním dokumentem. Jsem nesmírně rád, že můžeme o tomto dokumentu společně hovořit, ovšem, jak už se zmínila vaše paní předsedkyně, rovněž bych rád využil všech možností, pro diskuzi s vaším výborem, nejenom na individuálním základě, ale zároveň na plenárních jednáních. Je to kritická záležitost, která je důležitá především v tomto období krize. Včera, jak víte, komise předložila tento návrh pro evropskou strategii pro inteligentní, zelené, zelený a inkluzivní růst a já věřím v silné partnerství mezi našimi dvěma institucemi, které je základem úspěchu celé strategie. Lisabonská strategie byla přijata před deseti lety, letos končíme toto období a asi všichni budeme souhlasit s tím, že potřebujeme strategii, která by nahradila Lisabonskou strategii a která by měla být jednodušší, účinnější a taková zacílenější. Podle mého názoru náš dokument splňuje tyto cíle a zároveň splňuje dva základní cíle. První je krátkodobého charakteru. Musíme reagovat na stávající hospodářskou krizi a zároveň umožnit lidem možnost návratu na pracovní trh. To je zásadní věc. Ze střednědobého hlediska Ekonomický a sociální model Evropské unie musí být schopen reagovat na výzvy globalizace, na technologické, demografické eh, změny, klimatické změny. Lisabonská agenda byla určitou snahou reagovat na tyto potřeby, na globalizaci a proto nová strategie rovněž musí reagovat i na krizi, kterou globalizace prochází. Zaměstnanost, boj proti nezaměstnanosti a proti chudobě je základem mm, celé strategie v souladu s tím, co si většina lidí přeje. Toto jsou potřeby našich, všech našich lidí v Evropě. Statistiky mluví za vše. Nezaměstnanost v Evropě představuje asi 10% a pravděpodobně poroste. Dále šlo o, to znamená ta nejdůležitější věc, to znamená zredukování nezaměstnanosti a poté je to tvorba lepších, kvalitnějších pracovních míst a posílení sociálního začlenění. Evropská komise předložila tři hlavní směry, hlavní priority, to znamená klíčové hybné síly, já tomu dokonce hovořím jakési pilíře naší strategie, jsou následující. Jednak je to inteligentní růst, to znamená vytvořit hospodářství, ekonomiku, která je založena na inovacích a vědomostech. Dále je to udržitelný růst, tím, že budeme podporovat ehm, konkurenceschopnější, zelenější ekonomiku. A třetí záležitost je inkluzivní růst, to znamená podpora ekonomik, vysoké zaměstnanosti, sociální, teritoriální koheze. Všechny tyto tři oblasti jsou důležité tento inkluzivní růst, to je jedna z priorit, se zaměří na evropskou strategii v oblasti zaměstnanosti a otevřenou metodu koordinace pro sociální ochranu a sociální inkluzi. Jistě budete souhlasit s tím, že tyto politiky sociální zaměstnanecké politiky jsou mnohem více koordinovány než v rámci Lisabonské strategie. A pokud chceme dosáhnout našich cílů, tak tyto politiky budou, všechny politiky budou muset vzít v potaz sociální i zaměstnanecké záležitosti, otázky. Silná zaměstnanost, ehm, sociální komponent, to jsou důležité oblasti toho prvního a druhého pilíře, nejenom třetího pilíře. To znamená, musíme zlepšit vzdělávání, celoživotní vzdělávání, školení, to všechno je důležité pro tvorbu kvalitních pracovních míst, propojit vzdělávání s pracovním trhem, který by umožnilo mladým lidem přechod na pracovní trh. Musíme vytvořit udržitelnou ekonomiku, konkurenceschopnou, založenou na dobrých zdrojích. To bude mít dobrý pozitivní dopad na pracovní trhy tím, že vytvoříme například nová takzvaná zelená pracovní místa. Toto už, to už jsme zahájili, tyto rozhovory v rámci komise, i pokud jde o klimatické změny. Pokud je o nějakou hlavní část naší strategie, to jsou samozřejmě cíle, cíle, které si stanovíme. Měli bychom se snažit pokryt nebo dosáhnout mm, pěti cílů v rámci těch třech pilířů. Zaměříme se na několik jasnějších, pochopitelných cílů, které budou pokrývat základní komponenty naší strategie, tak aby to bylo viditelnější, aby Evropská rada se mohla tím zabývat jasnějším způsobem. Cíle zdůrazňují důležitost, kterou věnujeme sociálním politikám, zaměstnaneckým politikám na straně komise. Pokud jde o zaměstnanost, chceme zvýšit zaměstnanost eh, mm, ve věkové skupině od 25 do 64 let, zapojit především ženy ze stávajících 69 na 75 minimálně. Dále je nesmírně důležitý sociální cíl, to znamená snížit počet lidí, kteří žijou pod hranici chudoby o 25%, to znamená 20, milion, 20 milionů lidí, kteří by se měli dostat z této svízelné situace. Pokud je o vzdělávání, mm, snížit počet těch, kteří opouštějí školní docházku na 10 ze stávajících 15% a pokud jde o věkovou skupinu od 30 do 35 let sví, zvýšit podíl těchto lidí v oblasti vzdělávání, to znamená mm, vysokoškolského vzdělávání až na 34% zestávajících 31%. Věříme, že můžeme dosáhnout do těch cílů na základě národních strategií, které musíme vzít v potaz. Diverzita, různorodost, to je naše veliká hodnota v Evropě, ale zároveň veliká výzva. Některé členské státy budou muset překonat více překážek než jiné při dosažení těchto cílů, proto chceme tyto cíle přetavit do národních cílů, které vemou v potaz hm, pozice a podmínky jednotlivých členských států. Komise se bude snažit všemožně podporovat členské státy při stanovování dlouhodobých, ambiciózních a realistických cílů. Já doufám, že i naše cíle, cíle komise jsou realistické a ambiciózní přicházíme s tematickým přístupem, abychom dosáhli těchto pěti cílů na základě eh, jasných, eh, jasných pěti základních iniciativ. Eh, tři z nich jsou přímo spojeny se zaměstnaneckými a sociálními politikami. Jsou to následující oblasti, jednak je to agenda pro nové dovednosti, nová pracovní místa, dále je to hm, mládež a Evropská platforma boje proti chudobě pokud jde o tuto agendu nových pracovních míst, hm, naší strategie Flexekurita. To, ta je zásadní v, při modernizaci pracovního trhu, dále je to konsenzus, který jsme dosáhli v poslední několika letech a na kterém bychom měli stavět, to znamená flexikurita by měla být propojená s, mm, s sociálními záležitostmi, protože flexikurita je důležitá pro dosažení nových dovedností, zlepšení kvality pracovních míst, mobilita, zaměstnatelnost, zvýšení produktivity našich občanů komise se bude snažit rozvíjet tyto projekty nových dovedností pro nová pracovní místa. Snažíme se zúrazňovat dovednosti, které potřebujeme, propojit pracovní místa s těmito dovednostmi, zlepšit pracovní cykly, pomoci mladým lidem v přístupu na pracovní trhy. Dále je to propojení soukromého pracovního života a prodloužení kvalitního produktivního života, to znamená široká, skutečně široká agenda. Dále je to mm, naše sdělení pro druhé sdělení v této oblasti, které bude dobrým příspěvkem. Dále je to druhá oblast, která by měla zlepšit vzdělávání, výsledky vzdělávání a především zapojení mladých lidí na pracovní trhy předložím integrovaný rámec pro konkrétně aktivity, který by měl umožnit a zlepšit přístup mladých lidí na trh, propojit vzdělávání, pracovní trhy, to bude základním komponentem celé strategie. Mladí lidé budou konfrontováni čím dál tím více s tímto přechodem na pracovní trhy, proto potřebujeme konkrétní akce, které by mohly umožnit různé stáže, pracovní zkušenosti, které by byly propojeny, řekněme, i s nějakým dohledem, pomocí, poradenstvím v této oblasti. Jistě si pamatujete na mé slyšení v lednu zde v parlamentu, hovořili jsme zde o era, o formě Erasmu, která by umožnila první pracovní příležitosti mladým lidem v celé Evropské unii. Je to nový program a rád bych vám dnes eh, bych vás rád informoval o tom, že tato, tento první program připravujeme mm, jeho implementaci v velice brzké době. Podpoříme i mm, malé, středně velké podniky, aby opravdu najímali mladé lidi, mladé pracovníky z různých členských států. Třetí záležitost, třetí priorita je naše platforma boje proti chudobě. Ta by měla zlepšit sociální rozměr Evropské unie a naší strategie pro rok 2020. Dále je to cíl, to, to znamená mm, náš cíl boje proti proti chudobě, využívání strategie v oblasti sociální inkluze, sociální ochrany, otevřené metody koordinace. Tím, že tomu budeme věnovat zásadní roli i v rámci našich monitor- monitorovacích procesů. Vážená paní předsedající, role Evropského parlamentu, pokud jde o řízení programu 2020, je zásadní. My chceme, aby Evropský parlament přišel se stanoviskem k integrovaným směrnicím na červnové pro červnovou radu. Národní parlamenty, doufáme, rovněž převezmou určitý díl odpovědnosti za tuto novou strategii. Zároveň potřebujeme posílit roli našich regionů, místních úřadů a propojit priority v rámci strategie na evropské úrovni s národními strategiemi rozpočtem, jakož i programy, které mají národy, jednotlivé národy, kdy, jednotlivé státy k dispozici. Samozřejmě, že musíme zapojit i veřejnost um, jednak do tvorby těchto politik a do její realizace. Musíme lepším způsobem využívat i Evropský sociální fond v tomto ohledu. Ten by měl být propojen se strategií a prioritami Evropské unie pro rok 2020. Chci s vámi společně diskutovat všechny politiky, které spadají do mého portfolia. A pokud je o klíčové oblasti, jednak teda propojení eh, v rámci strategie v oblasti 2020, jednak jsou to teda nové, nové eh, dovednosti, nová pracovní místa, flexikurita. Já jsem se včera eh, zúčastnil příjemného semináře, který organizoval pan Serkas, opravdu nesmírně inspirativní, Mm, dialog k tomuto tématu. Dále je to aktivní začlenování, zelená pracovní místa a zaměstnanecká dimenze této zelené, zelené oblasti nebo zelené ekonomiky. Vím, že připravujete, připravujete stanoviska k této oblasti. Já se těším na vaše názory. Otázka zní, jak budeme pokračovat v této strategii pro rok 2020 po té, co komise přišla s tímto dokumentem. Jak víte, Evropská jarní rada 25. a 26. března prodiskutuje návrh komise. Na základě závěru jarní rady poté komise předloží podrobnější návrh integrovaných hlavních směrů, včetně Eh, z hlavních směrů v oblasti zaměstnanosti, které jsou založeny na Lisabonské smlouvě. To vše prodiskutuje rada i na základě stanoviska Evropského parlamentu a v červnu poté Evropská rada přijde s určitou strategií, s určitými výsledkami. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně, jsem přesvědčen o tom, že úspěch této strategie je zásadní pro budoucí blaho a prosperitu všech občanů Evropské unie pokud chceme, aby náš kontinent byl opravdu průkopníkem v této oblasti, abychom měli tuto sociální ekonomiku, tržní ekonomiku, která umožní udržitelný blahobyt našich občanů, musíme spolupracovat na splnění všech cílů. Vy jste instituce, která nejlépe zastupuje naše občany a právě proto je vaše role nezastupitelná. Těším se na naší společnou diskuzi a spolupráci, tak aby tato strategie byla úspěšnou strategií. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup de cette euh, présent... Děkujeme za tuto prezentaci a nyní je zde mm, moje povinnost bohužel využiji toho, té možnosti, kterou mám, to znamená udělit každému z přihlášených pouze dvě minuty. Máme 17 přihlášených do diskuse a poté poprosíme pana komisaře pravděpodobně mm, ne úplně na závěr, protože poté by si mohl vybrat jenom to, co by chtěl. To znamená, že ho poprosíme po třech otázkách vždycky reagovat. Pan Richard Falbr bude prvním a pot, už musíme, opravdu, opravdu, opravdu musíme, musíme, musíme to ukončit. Čili každému tak asi tři minutky, eh, pan Richard Falber prvním řečníkem. It was my phone. To byl můj telefon. Birds. Chtěl bych říct jednu věc, vážený pane komisaři. Lisabonská strategie skončila totálním neúspěchem. Nic z toho, co slibovala, se nesplnilo. Jedno z hlavních hesel bylo More and Better Jobs, bylo jich Less and Worse Jobs. Vize 2020 je proti Lisabonské strategii lepší v tom, že je kratší a že nemá tolik cílů, ale jinak je to stejná snůžka nesmyslu jako Lisabonská strategie. Za poslední roky bylo v Evropské unii vytvořeno pracovních míst sice dost, ale téměř všechna prekérní. Mluvil jste o otevřené metodě koordinace. Ta v podstatě neexistuje. Státy si dělají, co chtějí. Státy mají zřízenou inspekci práce, nedostatečně vybavenou. Práce agenturních zaměstnanců je otrocká práce. Mluvím teď o své zemi, v jiných to nebude lepší. Self-employed neustále stoupají. Mluví se o sociálním dialogu s odbory. Jak můžou odbory vznikat, když jsou taková zaměstnání? Mluví se o tom, že se má zvyšovat vzdělanost a že díky tomu bude stoupat zaměstnanost. To není vůbec pravda. Zájem je většinou o nekvalifikované práce, které se může každý dělník nebo dělnice naučit za dva dny. V mé zemi je například problém s tím, že řada absolventů středních škol při hledání zaměstnání zamlčuje to, že má střední školu. Pokud jde o flex security, to je podvod. Buď je flexibilita, anebo je security. Jediná země, kde to funguje, je Dánsko. Jinde je to znova podvod. Takže my se setkáváme neustále a ustavičně s tím, a tím končím, že kdykoliv se vyskytne nějaký problém, tak se na něj vymyslí prostě název. A tím se myslí, že je věc vyřešená. Děkuji. Děkujeme, paní Elisabeth Lin, poté pan Serkas. Ano, děkuji. Děkuji za slovo a ráda bych vás přivítala v našem výboru. Do jisté míry s vámi souhlasím, Lisabonská agenda nesplnila cíle, které slibovala. Já věřím, že u strategie 2020 bychom měli zajistit to, že opravdu splníme to, co slibujeme. Hovoříte o boji proti chudobě. Já jsem opravdu nesmírně ráda, že o tom hovoříme, protože je zde mnohem více k tomuto tématu než v tom původním dokumentu komise. Já jsem se obávala, že se budeme zaměřovat pouze na oblast finanční krize a neuvědomíme si, že je zde mnoho lidí, kteří skutečně žijí v chudobě, lidé, kteří byli postiženi mnohem více finanční krizi než jiní občané. Dále je to sociální exkluze, hovoříte rovněž o tom, že by to mělo spadat pod tu hlavičku boje proti chudobě. Ovšem nehovoříme o boji proti diskriminaci v této strategii. Kde, vy, kde si myslíte, že by to mělo spadat? Paní Bereš se směje, protože já vždycky hovořím o boji proti diskriminaci, já o tom budu vždycky hovořit. No určitě jsem nesmírně ráda rovněž, že zúrazněte roli Evropského parlamentu v vašem dokumentu. Obávala jsem se, že z této rovnice vám Evropský parlament vypadne, no, že teda mm, ani komise, ani, ani rada neuznají naši roli a zároveň mě potěšily cíle. Ovšem otázka zní, na základě toho, k čemu došlo, nebo spíše nedošlo v rámci Lisabonské agendy, jak můžeme zajistit to, že tyto cíle opravdu splníme. Proto je sice fajn mít to na papíře, všechno to, co bychom chtěli dosáhnout, pokud je o boj proti chudobě, sociální vylučování a tak dále. Ovšem neuděláme-li nic pro to, abychom zajistili mm, toto splnění a když se vrátíme k té otevřené metodě koordinace. Vy hovoříte o tom, že byste ji jakýmsi způsobem transportovali, či využívali opět, nebo transformovali, tak bych se ráda dověděla něco podrobnějšího o této oblasti. Děkujeme, říká paní předsedkyně a ještě dva řečníky, pan Serkas a poté pan Tomas Mann. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři. Především vám chci ještě poděkovat za to, že jste se včera zúčastnil našeho semináře. Viděli jsme, že se opravdu snažíte být co nejblíže Evropskému parlamentu, také vám děkujeme za úvodní slova. A škoda, že mm, vaše slova neodpovídají tomu, co jste říkal o tom textu, protože já vaše slova nenacházím v dokumentu. Tam se nehovoří o sociální politice, o politice sociální inkluze. A tento dokument, co se týče naší politické skupiny sociálně demokratické, nesplňuje naše očekávání. Naopak dokonce nesplňuje ani očekávání Evropanů. Je třeba analyzovat situaci, ale my si myslíme, že čelíme pouze krizi růstu. Tak to ale není, protože naše krize je také sociální, ekonomická, politická, ekologická. A to všechno by mělo být v tom dokumentu zohledněno. E, navíc se zapotřebí využívat metodiku Mm, nečekat jen, že se zlepší společnost, jakmile se zlepší růst. Zaměstnanost eh, nevyřeší, nebo ekonomické věci nevyřeší eh, sociální spravedlnost, nezlepší společnost. Tyto ambice si ani váš dokument neklade. Vyslechnuti byli jen byrokraté a eh, úředníci a s určitým osvíceným despotismem jste jednali, aniž byste vyslechli nevládní organizace, odbory, občany. Nejde o to, že by opatření mohla být správná jen proto, že vytvořil nějaký osvícený člověk. Je třeba jednat s ostatními. Eh, podívejme se na to, co se stalo na trhu, který neměl žádná pravidla a byla, eh, byla takto zničena spousta pracovních míst, zhoršila se situace, přišla krize. Proto my bychom měli reagovat. Potřebujeme strategii, která bude reálná, která bude komplexní, bude respektovat všechna jednotlivá odvětví, sociální, ekologické a tak dále a dá nám nástroje v Evropské unii a to my nemáme. Vorsitzende und auch an den Kommissar, dass er <clears throat> so früh zu uns gekommen ist.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 ist das ein teil der zukunftsfähigkeit des esf? Pane komisaři? Uh, uh, Především bych rád prohlásil k panu Falbrovi, že eh, jinak eh, hodnotíme Lisabonskou eh, strategii. Nebyl to plný úspěch, to ne ale bylo by nespravedlivé říct, že to byl naprostý neúspěch. Pocházíme oba z určitého regionu, oba známe, jaké jsou nedostatky dlouhodobého plánování a jak obtížné eh, bylo tyto plány provádět a že v mnoha politických a ekonomických systémech tyto plány někdy nefungovaly. Samozřejmě, že plánuje se takto těžko i v Evropské unii. Ale je třeba takto plánovat, protože potřebujeme především určitou vizi. A za druhé je zjevné, že některé z potíží ze strukturálních slabin evropského hospodářství se dají řešit pouze takto celkově dlouhodobě, nedají se vyřešit jen za jeden či dva roky. Potřebujeme dlouhodobější perspektivu transformace. Musíme se také ponaučit z toho, proč lisabonské cíle nebyly plně splněny. Ale bylo by nespravedlivé říct, že se vůbec neplnily. Došlo k pokroku ke, ve zvyšování zaměstnanosti, e, zejména u zaměstnanosti žen. A byl tu směr, který poskytl Eh, dobré, mm, dobré výchozí stanovisko pro eh, mm, konkurenceschopnost. A teď eh, krize. Je jisté, že krize zničila velké množství pracovních míst, které byly v předchozí době vytvořeny. To je zcela spravedlivá kritika a já se na to dívám stejně jako vy, protože velký počet vytvořených pracovních míst v současnosti jsou jen dočasná místa a neposkytují patřičnou jistotu a bezpečí pracujícím. To je tedy lekce, z níž se musíme poučit, ale neměli bychom eh, vylévat dítě s vaničkou. Vanička v tomto smyslu je tedy způsob řízení, nedostatky řízení, slabiny. Eh, a proto si myslím, že vize na rok 2020 2020 eh, se lépe zaměřuje na určité cíle a posiluje tedy součinnost členských států a struktur eh, na plnění těchto cílů. Samozřejmě, že tento dokument nebyl vytvořen za poslední tři týdny. Co existuje nová komise, byl připravován už předtím ale nová komise měla vynikající příležitost dokončit tento dokument, dát mu finální podobu, diskutovat o něm. A hlavní eh, body, eh, o kterých jsme diskutovali v komisi, bylo to, abychom vytvořili důvěryhodné a proveditelné cíle. Takže můžeme říct, že to, co bylo zde napsáno, může být i realizováno prostřednictvím nástrojů, které Evropská unie má, a jak o tom hovořila paní eh, Lin, eh, která upozorňuje na cíl vykořenění chudoby. Já jsem silně přesvědčen, že právě to je klíčový bod této vize. Je to nový prvek, klíčový prvek. Je to poměrně hm, stručná část textu. Můžeme tedy dále diskutovat o tom, jak se zaměřit proti chudobě v jednotlivých členských státech. Nám nejde jen o to, abychom se zabývali průměrnými hodnotami v Evropské unii, eh, protože tu jsou lidé, kteří jsou vytlačeni na okraj společnosti, jsou to určité skupiny, které trpějí více chudobou a proto jsme na ně chtěli zaměřit konkrétní programy. Nejde nám tedy jen o obecnou agendu zaměřenou proti diskriminaci. Eh, která je v kompetenci paní Reding, ale jde nám také o sociální fond, protože nám jde o to, abychom sociální fond využívali užitečněji, a zacíleněji, adresněji, abychom mohli lépe dosáhnout snižování eh, chudoby a pokročili v této doméně. Yes, there is indeed a... a ještě musím říci, že je skutečně zapotřebí posilovat otevřenou eh, metodu spolupráce, což je relativně nový nástroj v Evropské unii. A z dosavadní situace jsme se eh, ponaučili. Je eh, třeba vytvořit silnější platformu, jak už o tom Eh, jak už jsme se o tom zmínili, je třeba se zaměřit na implementaci na základě naší platformy. Um... Děkuji. Následující přihlášení do diskuse pan Trajan Koreanu, paní Plompoté jako další řečnice. Uh, děkuji za slovo, děkuji pane komisaře, za to, že jste mezi nás přišel. Pokud je o tvorbu pracovních míst, rád bych položil otázku takovou jednoduchou, základní. Jakým způsobem nahlížíte na propojení poptávky a nabídky v oblasti pracovní síly? To znamená,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 paní předsedkyně. Chci poděkovat panu komisaři za jeho úvod a za jeho prohlášení. Mám praktickou otázku. Chceme mít zelenou ekonomiku a udržitelný růst současně. Proto potřebujeme zelená pracovní místa. Já bych ráda věděla, zda si v komisi domníváte, že byste měli vytvořit nové oblasti kompetence a bojovat proti eh, klimatickým změnám například zelenými řešeními? Proč to říkám? Protože vím, že například v celoživotním vzdělávání je osm klíčových eh, schopností a zdatností. Chcete eh, vytvořit nějaké nové zdatnosti, které by se týkaly ochrany životního prostředí? A potom druhou otázku mám ohledně vašich cílů, o nich jste se zmínil. To je inkluzivní eh, pracovní trh a zejména eh, více pracovních míst pro ženy. Má v úmyslu komise předložit jasný legislativní program, který by stanovil, že eh, nerovnost v odměňování mužů a žen bude překonána? Děkuji. Děkujeme Karima Deli a poté pan Josh Buck. Vážený pane, vážená Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážený pane komisaři, hovoříte o cíle, které jsou ambiciozní, to znamená zredukovat chudobu u 20 milionů, od těch 20 milionů lidí. Lisabonská strategie, jak víte, je byla selháním. To víme všichni. Ovšem, pokud je o těch 20 milionů, jak jste dospěli k takovému číslu? Jak jste to zhodnotili nebo jakým způsobem jste dospěli k tomuto číslu? Pokud je o zelené, tak my bychom chtěli zredukovat alespoň o polovinu chudobu. Dále je to mládež, především ve spojení s chudobou. Řekl jste, že byste chtěli znásobit školení, stáže a tak dále. To není dobrý nápad, protože stáže to právě představuje ta nekvalitně pracovní místa. Mnoho mladých lidí násobí různé stáže, několika stáží, jeden za sebou a nemají žádné stále pracovní místo když se podíváme na to ovšem, co dělají, tak většinou je to práce normální, práce, kterou by měl odvádět člověk za normální plán, ale většinou dostávají pouze jenom nějaká stipendia, když hovoříme o e, určitých příjmech v této oblasti. Možná bychom měli uvažovat bez ohledu na věk o nějakém minimálním příjmu. A poslední záležitost, program Erasmus. K tomu ale bohužel nemá, nemají všichni přístup, protože pokud mladí lidé chtějí, řekněme, si zlepšit kvalifikaci a e, jet do jiné země, ne pro všechny mladé lidi je to k dispozici, dokonce Erasmus není k dispozici pro um, pro všechny, například nezaměstnané lidi nebo určitých jiných věkových e, kategoriích, protože měl by to být opravdu program pro všechny, protože se jedná o životní vzdělávání. Děkujeme a posledním příspěvkem v této skupině otázek také je pan Pak. Eh, děkuji vám, paní předkyně, děkuji vám, pane komisaři, za pozornost, za to, že jste zahrnul do svých úvah parlament. Musím se soustředit na dva, na tři body. A sice zaprvé bych chtěl k těm zeleným jobům něco říci, k těm, budou, těm pracovním místům budoucnosti v oblasti ekologie. Tady jsem se chtěl zeptat, zda jste věnoval nějakou speciální pozornost té, té, těm změnám, protože velice mnoho pracovních míst odpadne v klasickém průmyslu a tedy přemýšlel jste o tom vytvářet se určitou tradici v tomto směru. A potom bych měl jednu generální poznámku. Vy jste řekl lepší pracovní místa pro vytváření blahobytu pro lidi v těch úvahách ohledně agenty, agendy 2020 jsem slyšel, že Evropská unie chce odcházet, opouštět pracovní místa na dobu neurčitou. Tedy počítáte zde už tedy sčítáte zde určité doby stáží a tak dále, dále a zahrnování také eh, doby, kdy se tito lidé potom vzdělávají a dále kvalifikují a zase toto bude zahrnovat do, zahrn, do Eh, doby pojištění. A potom vzdělávání. Zde jste chtěl, zde jste chtěl přemýšlet, zde se, zde, se, zde se zabýval o tom, že vzdělání by mělo hrát velkou roli k, k zlepšování pracovních míst. Ale já se domnívám, že tady je velký problém, protože generálně politika vzdělávání podle mého názoru ještě stále závisí na jednotlivých konkrétních státech. Děkuji vám. Pane komisaři? Děkuji za slovo. Většina otázek tohoto kola se zabývá oblastmi, ve kterých musím spolupracovat s kolegy, komisaři. První, asi nejkritičtější záležitost, která se dotýká makroekonomického prostředí. Máte pravdu. To, co já ze své pozice mohu podpořit, je ta strana nabídky na pracovním trhu prostřednictvím vzdělávání nebo lepší konkurenční schopnost pracovní síly, nové technologie, inovace, celoživotní vzdělávání a tak dále. Ovšem, pokud bych chtěl mít dopad i na tu poptávku, na stranu poptávky, tak bych musel o tom hovořit s panem Olim Renem, to znamená, jakým způsobem tvoříme makroekonomické programy pro jednotlivé země především v období, kdy mnoho zemí se potýká s eh, obrovským schodkem a v následujících letech pravděpodobně postupně dojde k eh, daňové konsolidaci, nezbytné daňové konsolidaci. To znamená, že musíme v této oblasti s kolegou spolupracovat mým úkolem je to, aby i ten aspekt zaměstnanosti se dostal mezi makroekonomické aspekty. První krok už jsme udělali, stanovili v rámci tohoto pracovního vztahu. Souhlasím s vámi v tom, že to bude zásadní věc. To je záležitost, které se často věnujeme i v rámci rozpravy o možnosti, jak eh, překonat krizi a jaké jaká podpůrná opatření budou postupně, postupně odstraňována. Čili já se zaměřím na postupné odstraňování těchto podpůrných opatření v oblasti zaměstnanosti a budu se snažit zajistit to, že aby teda k překonání došlo krizové situace pouze za předpokladu, že pracovní místa plně obnovíme nebo mm, že to budou kvalitní pracovní místa v Evropské unii. Samozřejmě, že je jednoduché o tom hovořit, ovšem já se budu snažit zajistit, abychom to splnili. Pokud jde o školy, s paní komisařkou Vasiliu, eh, o tom budu hovořit, zelená pracovní místa s paní komisařkou Hedegardovou rovněž. Je to společné úsilí, které už jsme trochu popsali, identifikovali konkrétní oblasti, ve kterých chceme, kde chceme stanovit, vytvořit různé odborné skupiny expertů, připravujeme sdělení v oblasti ochrany životního prostředí. Dále jsou to odstavce, které by se zabývaly tvorbou tzv. zelených pracovních míst, budeme se snažit identifikovat, vypíchnout ta odvětví, kde bychom mohli taková místa tvořit, která oblasti, které bychom mohli podpořit. Čili skutečně je to součástí naší agendy. Zda bychom mohli být ještě ambicioznější v oblasti zredukování chudoby, či nikoliv. Nesmíme zapomínat na to, že musíme dospět určitě společnému pochopení mezi všemi hráči, všemi zúčastněnými stranami. To znamená, že je možné si stanovit cíle pro tuto oblast, zredukování, snižování chudoby a jakmile tyto cíle budeme mít stanoveny, musíme všechny hráče přesvědčit o tom, že budeme schopni zásadním způsobem dosáhnout pokroku na evropské úrovni v tom horizontu, který si stanovíme. Věříme v úspěch této aktivity, ovšem nesmíme zapomínat na obtížnou startovací pozici. Nepochybně statistiky pro letošní rok pro ne, oblast nezaměstnanosti se ještě zhorší. Lidé bohužel v těch nejpostiženějších zemích budou ještě pocitovat tento sociální dopad. Všem aniž pokud nebudeme mít tento cíl k dispozici pro boj proti chudobě, tak by členské státy vůbec eh, neměly možnost se zaměřit na nejpostiženější občany, zaměřit se na ty, kteří nezískají, nenaleznou eh, pracovní místa, kteří mají ty nejnižší příjmy nebo mají, žijí ve velkých rodinách eh, nebo občany, kteří žijí sami, vysokého věku. Toto je, proto tomu říkám platforma, je to takový ten výchozí bod posílení systému sociální ochrany všude, kde vidíme potřebu tohoto posílení a my v rámci sociální agendy to rozpracujeme podrobněji. To bude ten dokument, který bude následovat po hlavních směrech pro strategii roku 2020. Děkujeme. A nyní třetí kolo otázek. První je paní Silvana Rapty, poté paní Jutta Stanburg, čili paní Silvana Rapty zahájí toto kolo. Pane komisaři, velice vám děkuji. Samozřejmě vidíme to velice rádo, v parla- vidíme vás velice rádi v parlamentu. Byl jsem na konferenci pana Serkese a také. A Skutečně jsme velice rádi. A tady otázka následující. Když jsem slyšela ty plány 2020, tak si kladu otázku. Je nám vůbec jasné, co v roce 2010 se bude dít, když hovoříme o roce 2020? Tady si totiž myslím, že vůbec jsme nepochopili zprávy, co se právě teď v tuto chvíli v Evropě děje ve členských státech. Program Erasmus eh, pro nově zaměstnané. Ano, prosím, mně se to líbí, ale Teď žádní lidé nejsou zaměstnáváni v současné době. To znamená, je to velice důležité téma. Dále, mladí lidé se znalostmi. To je dobré, ale co říkáte, ale je vůbec jasné, že těto mladí lidé, kteří v současné době jsou, velice, jsou výrazně lépe vyzbrojeni než dříve, dostanou pouze pracovní místa, kde tyto možnosti vůbec nemohou využívat, a nebo kde dostanou podstatně méně peněz při té nezaměstnanosti, kterou mají já si domnívám, že tady používáme celou řadu konceptů, ale možná, že bychom si měli vytvořit nový koncept, a sice na základě znalosti, tedy dosah znalostí. Tedy kam dosahují znalosti, co, jak fungují znalosti. Prostě měli bychom o tomto novém konceptu přemýšlet. To potřebujeme totiž také. A dále lidé jsou propouštěni, starší lidé jsou propouštěni a my jsme měli konferenci na CDFOKu a tam jsme také o tom hovořili. Říkali, jsme, jsme, že tady obrovská diference. Hovořili jsme o tom tématu. Víte, že ti to, vědí ti to lidé, o co jde, oni mají rodiny a je zapotřebí ty rodiny podporovat. Všechno toto jsou obrovské problémy a jsou to problémy životně důležité, problémy každodenního života. A těmi se musíme zabývat. A tím se dostávám ke konci, paní před, předsedkyně, ještě na závěr jednu věc. A sice v Řecku říkáme často následující. Tam, kde slyšíme, tam, kde je hodně slov, je pouze malý košík. A já doufám, že na agendu 2020 to platit nebude. Mám důvěru ve vaši práci. Děkuji. Děkuji. Paní Juta Steinbrick a potom Paní Kunc. Pane komisaři, děkuji vám za váš výklad. Musím říci, že na můj vkus bylo příliš málo pozornosti věnováno v tom dokumentu tématu dobré práce. A stejně tak bych chtěl reagovat na pana Mana. Ona nestačí pouze vyslechnout si odbory, nejbrž je také třeba podněty od nich příslušným způsobem do dokumentu zabudovat. Velice mnoho předřečnic a předřečníků hovořili o tématu prekérní práce. Já bych chtěla tento úhel pohledu ještě nasměrovat jedním směrem a sice chudoba vzdor tomu, že je práce. A sice v Evropě máme nad nadproporcionální nárůst v oblasti sektoru nízkých mest. Je to 40 milionů lidí v Evropě kteří žijí pod tím, co by k životě potřebovali a je třeba počítat s tím, že to bude v příštích letech dále narůstat. A v momentu tomuto problému není věnována dostatečná prostornost, pozornost a dostatečný prostor. A přitom jsou to věci, které mají co dočinění se sociálním mírem v Evropě. Chybějí mi konkrétní strategie. Už jste řekl, že to později chcete konkretizovat, avšak i je to prozba, je to požadavek, že by měla být věnována zvláštní pozornost a zvláštní strategie by měly věnovány osobám, které jsou velmi ohroženy, tedy dlouhodobě, dlouhodobě nezaměstnaný, nemocní, mladí a tak dále. Paní Kinga Kunz a potom paní Gabriel Cimra. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Eh, eh, Pane komisaři. to je velice důležitý dokument. Všichni se zabývají složitostí a eh, tím, jaký má význam. Já bych se chtěla zmínit o různých doporučeních. Mám, taky mám dotaz. Doporučení na jedné straně je začleněno do té části o inkluzivním růstu. A také hovoříte o aktivním stárnutí. Eh, často se mluví o stár... stárnoucí eh, populaci, ale stárnutí je pro nás i kapitálem, pokud se nám podaří stárnoucí obyvatele Evropské unie držet, eh, udržet aktivní ehm, na pracovním trhu, protože pak mohou přispívat ke zlepšování hospodářské situace protože to může být užitečné i do budoucnosti, když budeme tyto stárnoucí obyvatele mít stále na pracovním eh, trhu. To by mohlo být jednou z hlavních iniciativ. Eh, často eh, vím, že jste se zabýval i situací Romů. Včera se konveřené slyšení a po celé Evropě už byla přijata opět romská strategie, 10-12 milionů romských obyvatel v Evropské unii mohou přispívat opět eh, do naší společnosti, pokud budou mít také přístup ke eh, vzdělávání, kvalifikaci. Eh, pak tu je otázka skupiny postižených lidí, kteří jsou zmíněni v dokumentu ale jde o to, aby měli dostatečnou podporu, aby se mohli dále rozvíjet, lépe se integrovat. Byli zmíněni i mladí lidé a tak dále, ale ty moje otázky jsou eh, spíše na to, zda máte eh, dokument pro implementaci, zda máte nějaký prováděcí dokument. Jak se díváte na ten nový přístup, který je spíše z hora dolů. Myslíte si, že bude účinnější než Lisabonská strategie? A jak se díváte na budoucnost politiky soudržnosti, která je pro nás velmi důležitá kvůli aspektu solidarity, je důležitá pro vizi na rok 2020? Takže jak se na to díváte? Jak se díváte na nové finanční perspektivy od roku 2014 dál? Jak se díváte na úlohu nedávné a stávající komunitární politiky a zdroje, které souvisejí s implementací všech těchto směrů? den, Zimmer. Děkujeme, paní Cimer. Je mi to líto, pane komisaři, ale z mého pohledu chybí v předloženém dokumentu 2020 alespoň nástin nějaké vize, především co se týče potírání chudoby a sociálního vyloučení. Doufala jsem, že komise se nechá inspirovat OSN a tam v diskusi, která tam, v diskusi, která, se tam, která tam probíhá, ale nic tam nevidím. Považujeme za pořádku, že se nadále vychází, že se nadále vychází z toho, že používáme ten relativní pojem chudoby, avšak divím se potom, proč ve svých cílech hovoří pouze o 20 milionech at risk at property, lžou. To znamená, že by se měla přijímat opatření pouze tam. Ale co je s těmi skupinami, které jsou nejvíce ohrožené? Co je s bezdomovci? Co je s, několik tisíc lidí umrzlo eh, během této země. Bylo to více než 220 jenom v Polsku. A to nemůžeme jen tak prostě nechat a pokrýt to Eh, onou obecnou formulací o 20 milionech lidí, kteří jsou at property. Protože to jsou to, to jsou čísla, která nejsou měřitelná, která nejsou kontrolovatelná. Uh, je to podobně jako v té samovské kategorii, kdy jste hovořil, že pořád pouze o tom, že se výrazně zvýšila zaměstnanost žen. Je to totež, jako kdybyste nám chtěl vyprávět, jako že ženy jsou teďka všechny, že ženy jsou teď šťastné, mají práci a nedíváme se na to, za jakých podmínek a z jakých kritérií mají tu práci. Pouze v Německu více než 24, 42% jsou to ženy na pouze dílčí pracovní dobu. A to přece nemůžete prodávat jako úspěch nebo jako účinný dopad. Tady prostě očekávám, že budeme mluvit konkrétněji, čestněji, upřímněji, otevřeně a také současně budeme rozvíjet vizi, která povede k, k vykořenění chudoby a sociálního vyloučení v Evropě a nikoli pouze tyto obecné řeči, protože za pět let nám můžete vyprávět, že to těch 20 milionů se změnilo, že tam jste to dokázali u těch 20 milionů, aniž by se něco ve skutečnosti opravdu změnilo. Děkuji. Uh, Samozřejmě, že statistiky nejsou perfektní, nejsou dokonalé, ovšem není pravda, že bychom pokrok nemohli měřit. To, co je důležité, jakožto změna v této oblasti, je určitá kapacita. Určitá kapacita podívat se na celkový obrázek sociální oblasti, na to, že se sociální podmínky opravdu zlepšily a proto je možné stanovit si cíle a měřit pokrok. Máme zde obecné ekonomické indikátory, ale i sociální indikátory a právě proto můžeme opravdu říci s jistotou na evropské úrovni a i na úrovni členských států, že je pro nás možné spočítat, kolik lidí je ohroženo chudobou a které nebo jaké změny jsme zaznamenali eh, postupem času v celkovém vývoji. Samozřejmě, že by bylo ideální vykořenit chudobu v příštích deseti letech. Možná by bylo ideálnější vykořenit v rámci jednoho roku nebo dokonce zítra. Otázka ovšem zní, jak realistické to je, když vezmeme v potaz institucionální rámec Evropské unie a zároveň nástroje, které máme skutečně k dispozici. Souhlasím s vámi. Není potřeba hovořit pouze o desetileté strategii, ale zároveň se zaměřit například na letošní rok, protože v roce 2010 to je rok, kdy se nacházíme ve veliké krizi a možná ta sociální krize je ještě před námi v letošním roce. Bohužel nemáme nějaké zázračné řešení. Tento typ hospodářské, ekonomické krize, to je něco, co nám v učebnicích zatím schází. Něco, co nemáme k dispozici, dokonce ani naši odborníci nedisponují těmito informacemi. Dokonce i ti nejlépe vybavení nebyli schopni definovat všechna očekávání, všechny, všechna čísla, která bychom měli mít k dispozici v následujících letech. Ovšem realisticky, když se podíváme na tuto strategii, na tento text pro rok 2020, tak si myslím, že velice jasně hovoří o potřebě finanční regulace, investic um, a pokroku v oblasti evropského programu obnovy, hospodářské obnovy. Není to sice jako součást takzvané té flagship, to znamená těch hlavních iniciativ, ale když se podíváme pod kapitolu zaměstnanosti, je zde kombinace kvalitativních i kvantitativních aspektů, které vedou k tvorbě nových pracovních míst. A zároveň je to ta blajková loď, nebo ta hlavní oblast, která se dotýká e, záležitosti globalizace, kde mm, vidíme i otázku podnikové odpovědnosti, etiky. Toto jsou věci, které se dotýkají nejenom evropské scény, ale i globální celosvětové scény. V mých odpovědích na otázky z předchozího kola jsem se zmínil o starších občanech. Byla to otázka, která se objevila i v tomto kole. Máme konkrétní plán, který by se zabýval aktivním stárnutím. Nechci zde ovšem míchat tyto nástroje, řekněme, reagovat těmito nástroji na problematiku mladých lidí a stejnými nástroji mm, pracovat i v oblasti starší populace. Vidíme, že jsou zde podmínky jiné, jiné možnosti zaměstnanosti, pracovních míst pro obě kategorie a právě proto si myslím, že v důsledku demografických změn. V posledním období bychom se měli těmto věcem věnovat odděleněm. Toto bude jedna z našich priorit. V následujícím období začneme zelenou knihou o důchodech. Ovšem toto je pouze první diskuze nebo první období, když diskutujeme o situaci pracujících starších 55 let. Hmm, v roce 2012 bychom se chtěli zaměřit na oblast aktivního stárnutí. Není to něco, co bychom mohli zrealizovat přes noc, to rozhodně ne, ale doufám, že se nám povede uspíšit nebo urychlit tento proces. Asi jsme mohli udělat mnohem více v předchozích letech. V 90. letech už se o těchto demografických aspektech hovořilo. Mohli jsme některé věci předpokládat. Některé členské státy bohužel nemají zatím připravené politiky, rozhodnutí pro tuto oblast a jak víme, toto je odpovědnost a kompetence, které spadají do velké míry na národní úrovni ovšem musíme spolupracovat. Politika soudržnosti. Jaké je propojení mezi strategií pro rok 2020 a nástroji soudržnosti? Myslím si, že koheze či soudržnost neznamená jenom jakousi sadu nástrojů, ale je to i cíl sám o sobě. Právě proto bychom se tomu měli věnovat, ehm, podrobněji, rozhodně i při revizi rozpočtu se budeme zabývat i touto otázkou. Ano, romská menšina, to je další věc předchozím kole otázek už jsem vysvětloval ten náš um, následný postup, pokud jde o boj proti chudobě a toto je jeden z dobrých příkladů. My můžeme pouze očekávat to, že snížíme chudobu, z, to znamená díky ekonomické obnově a novým pracovním místům. Víme, že jsou zde specifické, konkrétní skupiny našich obyvatel – jsou to skupiny, které jsou vylučovány, marginalizovány, nemají přístup na pracovní trh eh, ve svých zemích a právě proto se budeme snažit posílit politiky i pro romskou menšinu. V tomto měsíci přijdeme paní Redinková a já s takovým prohlášením na konci tohoto měsíce Společně navštívíme v Kordobě v Dubnu summit Romů a já tam rovněž nastíním politiku Evropské komise. Děkujeme. Nyní se dostáváme do čtvrtého kola otázek a odpovědí. První položí paní Evelyn Renie a poté paní Šréter. Paní Renie, máte slovo. Pane komisaři, mám tři otázky na vás, ale předtím bych chtěla výslovně gratulovat k tomu, co jste řekl ohledně rakouských médií co se týče otázek ekonomických a sociálně politických, především o roli rakouských bank ve, středních, ve v zemích střední a východní Evropy. Četla jsem s radostí vaše slova. Moje otázka. Zajím, zajímá mě role 15 až 20 letých. Právě duální systém vzdělávání a profesní přípravy může velice pozitivně zapůsobit, co se týče šancí mladých lidí na trhu práce. A tady o tom vidím v tom dokumentu příliš málo informací, protože začínáte až 20 lety. Další otázka už bylo velice mnoho řečeno o chudobě a jejím potírání, ale chtěla bych se dotknout jedné věci, sice jakým způsobem se komise staví k boji proti chudobě, jestliže v dokumentu 2020 je tak málo odkazů na veřejné služby. Veřejné služby jsou nekonečně důležité a stabilizují společnost. A v tomto v této souvislosti a s ohledem na velký význam těchto veřejných služeb bych si představovala, že komise tomu bude věnovat větší pozornost. A ta třetí otázka se týká budoucnosti sociálních minimálních standardů. Podle všeho toho výkladu lze se jen málo dozvědět o tom, jakým způsobem bude vypadat budoucnost minimálních standardů. Bude to neustále exotičtější, bude třeba očekávat neustále méně a méně v budoucnosti. Jsou v tom nějaké komis, iniciativy komisy, dejme tomu nějaká restrukturalizace standardů a podobně. Mám na mysli pracovní dobu, mám na mysli eh, směrnici o vysílání pracovníků a tak dále. A také to souvisí s problémy, které už zde byly mnohokrát zmíněny mými předřečníky. Z tohoto pohledu je to tedy nástroj, který je nesmírně důležitý. Merci, madame. Děkujeme. Pani Šreter a paní Bastos. Pane komisaři, já bych ještě jednou se chtěl zabývat dvěma body, které již byly zmíněny a kde, domnívám se, vaše odpověď byla nedostatečná. To první je otázka Green Jobs. Skutečně je to udivující, že vzdor veřejné debatě na toto téma, vzdor přípravným pracem komise, že tato centrální horizontální linie v Evropské eh, unii, totiž 2020, nebyla mm, rozvinuta, tedy Smart Green Economy, a potom je to otázka zaměstnanosti. A Jeden z kolegů se již byl zmínil o tom, a jsou to otázky, které jsou velice citlivé, totiž jakou kvalitu budou mít tato nová pracovní místa, jaké základní standardy tím, s tím chceme mít spojeny. Především je to ta obava, že nová pracovní místa budou horší než ta předchozí. To je obava, které nebyl věnován prostor. A potom druhá centrální otázka je, Tán se tím směrem. Totiž v současné době máme situaci, která už v mnoha studiích agentur skutečně byla rozpracována. A jak s tím tedy budeme zacházet, že odpadávají stará pracovní místa a vznikají nová? Jakým způsobem budeme zacházet lid, s lidmi, kteří se toho bojí? Jakou odpovědnost mají také podniky, z hlediska vzdělávání a dalšího vzdělávání a jaké je sociální zajištění v těchto transformačních fázích do nové zelené ekonomiky. To jsou teda ty, to jsou ty příčné ta příčná propojení, to jsou věci, které se nabízejí, aby se tím Agenda 2020 zabývala, ale nenacházím tady nic. My potřebujeme komunikace a já se domnívám, že komise už dnes musí říci, jaké jsou její konkrétní cíle, byť které potom bude tedy přetavovat do konkrétních nařízení a zákonů. A jaké jsou vaše představy o tom, pane? Merci, madame. Děkujeme. Paní Regina Bastos a poté pan Kristensen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych chtěla poblahopřát panu komisaři a poděkovat za to, že byl velice otevřený ve svých odpovědích i ve své prezentaci. Děkuji mu také za jeho realismus, když konstatoval, že prožíváme krizi, která ještě nedosáhla té nejhorší chvíle. E, co se týče eh, dotazu na tři priority eh, vize na eh, rok 2020, myslím, že to bude spíše otázkou dlouhodobé politiky Evropské unie. Půjde o to, abychom vytvořili skutečnou tržní, sociální, spravedlivou ekonomiku, která bude bojovat proti sociálním nespravedlnostem. Ale, jak už jsem říkala, hlavním cílem je reagovat na krizi bezprostředně. Jde nám o to, aby se lidé vrátili na trh práce. Chtěla bych se zaměřit na bod, který už byl zmíněn panem komisařem. Jedná se o začlenění mladých lidí na trh práce. Hovořil jste, pane komisaři, o tom, že je to určitý rámec, který má umožňovat snadnější vstup na trh práce pro mladé lidi. Mluvil jste o určitém nástroji, který má být za tímto účelem vytvořen. Jaký je váš harmonogram k předložení takovéhoto akčního plánu a jaká konkrétní opatření pro eh, tento Erasmus prvního pracovního místa předpokládáte? A potom tu jsou mm, další trochu rozporné věci, protože eh, zůstávají mm, starší lidé na trhu práce a my víme, že máme závažné demografické problémy v Evropě. Dlouhá délka života je velice pozitivní věc, ale má to i sociální dopady, způsobí to velký tlak na finance členských států a proto se chci konkrétně otázat, jak můžeme sladit toto setrvání eh, starších občanů na trhu práce, aby zůstali tedy nadále aktivní, jak podporovat eh, tuto aktivitu a jak, jaké návrhy máte ohledně eh, důchodového věku. Další dotaz se týká malých a středních podniků. Vy jste se zmínil o malých a středních podnicích, pane komisaři. Pro nás eh, výbor EMPL jsou malé a střední podniky eh, velice důležitým prostředkem vytváření pracovních míst a uchovávání pracovních míst. Malé a střední podniky jsou ehm, páteří a proto já bych chtěla vědět, zda to jsou nějaké inovativní programy pro malé a střední podniky. A na závěr ehm, otevřená eh, metoda koordinace. Všichni víme, že sociální opatření spadají do národní kompetence. Jsou otázkou vnitrostátní. Mm, musíme se všichni ponaučit tedy z toho, jak dopadla Lisabonská strategie. Nicméně měli bychom eh, vést členské státy k tomu, aby seriózně realizovali realizovali cíle tak, jak jsou definovány touto strategií. Prostředky, které mohly být využity k tomu, aby členské státy toto realizovaly, spočívaly především v otevřené koordinaci. Víte, že to nemělo příliš eh, pozitivní výsledky. A vy, když jste hovořil o otevřené ko- eh, koordinaci, jak ji chcete uspořádat? Jak chcete vést členské státy k tomu, aby přijímali sociální opatření v rámci této strategie 2020? Děkujeme, pan Ole Kristensen. Tak for formand a tak til kommissæren for eh, redegørelsen. Já synes, der er nogle gode eh, elementer i eh, øh, 2020. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, rád bych poděkoval komisaři za jeho prezentaci. Vidím zde mnoho dobrých prvků, pokud je o strategii pro 2020. Ovšem otázka zní, zda jsou to dostatečně ambiciozní cíle. Než budeme hovořit o této strategii, rád bych se zmínil o dvou nástrojích, o kterých se zmiňujete ve vašem dokumentu. Jsou to dva nástroje, které jsou důležité pro ozdravení rozpočtu a zároveň pro skutečnou strategii 2020. Upřímně řečeno, mám trochu obavy. Mám trochu obavy, protože pokud jde o uzdravení národních rozpočtů nebo snižování výdajů, to může mít dopad právě na celou strategii roku 2020. Možná ani nebude mít dostatek prostředků pro realizaci této strategie. Dumping, to je záležitost, která vám úplně vypadla z tohoto dokumentu. Dánská vláda i dánský parlament reagovali na strategii pro rok 2020 a tvrdí, že Evropská komise by měla v tomto ohledu udělat mnohem více v boji proti sociálnímu dumpingu v Evropské unii. Máme zde opravdu problémy s takzvaně falešními OSVČ, kdy jsou tito lidé skutečně OSVČ, kdy naopak nejsou. To by měla komise definovat, protože to tvoří určité zkreslení na pracovním trhu v Evropské unii. U nás v Dánsku každoročně 9 milionů lidí překračuje hranice s cílem práce v Německu. To znamená, to jsou opravdu falešní oseveče, kteří vydělávají 3-4 eura na hodinu. To jsou lidé, kteří pracují opravdu v velice svízelných podmínkách. Proti tomu musíme něco udělat, musíme proti tomu bojovat. Děkuji. Eh, too much fiscal... Příliš daňové konsolidace. Tomu chceme zabránit, především pokud je o nějakou předčasnou daňovou konsolidaci. Problém je, pokud v této oblasti sice hovoříme o tom, že zde máme konkrétní strategii pro překonání krize, ovšem členské státy mají konkrétní podmínky, které jim umožňují mm, překročit nebo, nebo dostat se z krize. Proto je velice důležité podívat se na konkrétní kroky, jakým způsobem jsou tyto politiky, fiskální politiky realizovány a poté bychom do toho mohli začlenit nebo zakomponovat i sociální a zaměstnanecké aspekty. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že je to věc, která bude na našem pořadu jednání v následujícím roce a nepochybně bude hrát důležitou roli. Bude muset, členské státy budou definovat způsob řízení v této oblasti a realizace musí vzít v potaz síle, musí pomáhat plnění cílů, které jsme si stanovili pro rok 2020. Je obtížné v tomto dokumentu nějakým způsobem elaborovat na otázce sociálního dumpingu. Samozřejmě, že se musíme podívat na do, dopady um, různých um, příjmů v jednotlivých členských státech, různé situace v jednotlivých členských státech. Jistě, tady bychom mohli udělat mnohem více. Asi bychom mohli očekávat nebo mít větší očekávání v oblasti sociální agendy. To znamená, jakožto samostatné sekce tohoto dokumentu, Samozřejmě, že zde čelíme eh, dopadu nerovnoměrného, nerovnoměrné situace v jednotlivých zemích, například vysílání pracovníků. Jistě, my o tom víme, španělské předsednictví eh, před teda už hovořil o tom, že to bude jejich priorita, budeme o tom hovořit asi tak za dva týdny a poté budou následovat legislativní návrhy. Malé a středně velké podniky. Pokud jde o podnikatelství, tvorbu pracovních míst v této oblasti, malé a středně velké podniky. To by mělo být zahrnuto do té vlékové lodě v oblasti průmyslové poli- pro průmyslovou politiku a to si myslím, že zúraznilo mnoho komisařů na různých fórech. Je zde několik možností, jak to podpořit na základě různých opatření, ať už jsou to možnosti zredukování administrativní zátěže nebo eh, úprava finanční pomoci prostřednictvím mikroúvěru, čili neexistuje nějaké zázračné řešení, které by umožnilo malým a středně velkým podnikům vytvářet nová pracovní místa, ale je to celá sada různých nástrojů, které by jim měly pomoci těchto cílů dosáhnout. Věk jako odchodu do důchodu, můj návrh pro tuto oblast role starších občanů v ob- naší společnosti a především na pracovním trhu. Pokud jde o důchodový věk, já samozřejmě nechci zasahovat do národních situací, ovšem než dospějeme k nějakým závěrům, musíme o tom hovořit, aktivní stárnutí, důchodové systémy, než dospějeme k jakýmkoliv závěrům. Myslím si, že je jasné, už nyní je jasné, že jediná cesta vpřed je zvyšování tohoto věku, ne jenom jako důsledek krize. To já skutečně nechci, aby to bylo opatření, které by pouze vyplývalo z krize. Ne, je to následek demografických změn společnosti proto na to musíme nahlížet tímto způsobem a proto musíme být realističtí, přesně jak už to zúraznil jeden, jeden z vás. Pokud jde o mladé občany, máme k dispozici časový harmonogram, pokud jde o mm, ten program dotýkající se prvních, prvního pracovního místa, tento program analyzujeme, připravujeme v letošním roce, doufáme, že ho budeme realizovat eh, v roce 2011. To znamená, budeme se snažit lépe propojit pracovní místa, sladit to s potřebami mladých lidí, kteří hledají pracovní místa. Eurones, to je síť, kterou využijeme jako základ, kterou, síť, kterou už máme k dispozici. Pracovní harmonogram už teda je rozpracovaný, je to něco, co nás čeká v blízké budoucnosti. Ovšem Samozřejmě, že se budeme snažit, abychom reagovali co možná nejrychleji na eh, důsledky krize, která nás obklopuje. Služby veřejného zájmu, Jistě nesmíme zapomínat na to, že tento dokument má pouze omezený počet stránek. To stran to je, to je mm, nepochybné, ovšem já jsem v dopise, v výměně korespondence s panem komisařem Barnie už eh, se zabýval touto otázkou. My oba dva se tomu budeme věnovat. Možná to není zdůrazněno v našem dokumentu takovým způsobem, jak by si někteří z vás přáli. Ovšem, rád bych řekl, že práce i v této oblasti pokračuje a že s Evropským parlamentem budeme na toto téma hovořit. Co si myslíme o té věkové kategorii od 15 do 20 let? Právě proto jsme posunuli ty naše cíle ve srovnání s Lisabonem, tak abychom poukázali na to, že jsme se poučili a že chceme zdůraznit důležitost vzdělávání pro mladé lidi raději, než eh, pracovat pouze na tom rychlém přechodu na pracovní trh. Myslím si, že je mnohem realističtější stanovit si vyšší cíle zaměstnanosti od, v té věkové kategorii 20 do 65 a poté naopak zdůraznit tu oblast vzdělávání, mm, eh, odborného vzdělávání a mm, tvorbu nebo přechod na ta, k těm prvním pracovním místům na pracovním trhu. To je jeden z našich cílů a dokonce to je právě jedna z těch, z těch blajkových lodí celého dokumentu strategie. Hlavním cílem je bojovat proti předčasnému ukončení docházky. DOMC. Uh, we can have, uh again and again discussions about uh, the open method of Otevřená metoda koordinace, to můžeme diskutovat do nekonečna, jak to posílit, jak to zlepšit. Myslím si, že to je téma, kterému bychom se měli věnovat, když budeme hovořit o těch implementačních hlavních cíle, nebo mm, to znamená, když budeme hovořit o té praktické stránce celé strategie. Děkujeme, pane komisaři, a nyní se dostáváme k poslednímu kolu otázek. Nejprve to bude paní Papadopulo, poté pan Tomas Handel. Papadopulo, paní a Papadopulo, máte slovo. Paní předsedkyně, vážený pane komisaři, já bych vás chtěla srdečně přivítat. Mám následující otázku. Existují rodiny, které mají tisíc eur a s tím musí přežít. Je velice mnoho nezaměstnaných. A stejně tak je skupina starých pro starých zaměstnanců, postižených lidí, e, osamocených matek a tak dále. A neměli bychom tedy tedy mít cílenější strategie pro tyto konkrétní skupiny, tak, aby skutečně mohli dosáhnout citelných výsledků. A potom druhá otázka týkající se cílů strategie 2020. Já se domnívám, že je to velice stěžádostivé. Teoreticky by to mohlo být prosté, ale zaprvé budeme se muset vymanit z této krize a potom budeme potřebovat nový sociální a ekonomický model. Neboť krize zasáhla všechny země Evropské unie, ale po každé různým způsobem. A bez zesporu zde existují nejrůznější formy hospodářského rozkvětu v těchto zemích. V tuto chvíli můžeme být optimističtí, že tyto ctižádostivé cíle strategie se budou že tyto cíle budou dosaženy stejným tempem ve všech zemích, protože začínáme na velice, neru, na velice různých výchozích pozicích. A moje poslední otázka já nehovořím rada pouze o teoretických věcech, nýbrž musíme také myslet prakticky o tom, jakým způsobem se bude tato, tato strategie aplikovat. A tady je zapotřebí politické vůle ve všech státech. Máme tady tuto politickou vůli, potřebujeme sociální koordinace. Existuje to skutečně, potřebujeme mechanizmy k tomu, abychom se podívali na to, zda ty strategie skutečně jsou realizovány. Máme takovéto sledovací mechanizmy. tedy potřebujeme potom také korekční opatření za před, pokud budou zapotřebí, kdo je bude provádět. A potom potřebujeme také indikátory k tomu, abychom mohli komparovat, čeho bylo dosaženo. A abychom mohli vyhodnotit, co celkově bylo učiněno a čeho bylo dosaženo. Máme takovéto kvantifikovatelné indikátory, tak abychom to mohli také všechno pro, pro, provozovat v praxi? To, co jsme zatím měli, dejme tomu boji proti nerovnosti pohlaví, boji proti chudobě, a stejně tak cíle milénie a tak dále. Všechny věci, které jsme tady dělali, byly takové, že nejsou sledovatelné. Jak bychom měli být teď optimističtí v tom smyslu, že jak bychom mohli doufat, že tato strategie nezůstane pouze na papíře, protože skutečně bude provedena v praxi? Děkuji. überrascht. Ich habe das. Frau Paní předsedkyně, když se zapne mikrofon, tak se to také řečník dozví. Pane před, paní předsedkyně, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, rád bych zde vyjádřil svůj dojem, který mám v Německu k takovýchto, takovým takovýmto diskusím. Tato diskuse dosud měla charakter Eh, pudinku házeného, zavešeného na hřebíku na zdi. Chtěl bych říct si jednu věc. A sice, že to, co, to, co tady bylo, tak to jsme slyšeli od Špidly a Barosa taky. Za druhé, eh, tato strategie 2020, to, co je v tuto chvíli na stole, tak to je proces top-down, která dává možnost účastnit se toho a pouze to nepatrně ukazuje, které skupiny by se jak mohly v této věci organizovat. A totiž Tedy bych chtěl ještě jednou se vztáhnout k oné kritice sociálního rozvoje v Evropě. Potřebujeme zaprvé potřebujeme zaprvé analýzu toho, čeho bylo dosaženo v Lisabonské strategii a nejenom tak prostě něco napsat na papír. A potom by bylo možné také konkrétně odpovídat na ty otázky. V té první strategie, v první, první fáze Lisabonské strategie končí 60% nárůstem prekérních prekérní práce. Žijeme s tím pojem málo security. Domníváte se, že skutečně zvýšení kvóty zaměstnanosti má být spojena s cílem vytvářet práci, ze které lidé mohou žít bez, transferu, bez transferů? A druhá otázka. V tom dokumentu se píše, že kapacity sociálních partnerství mají být posílena, posíleny. To zní velice hezky, je to krásná formulce, ale formulka ale nic zatím není. Ještě existují odborové, ještě existují judikáty Evropského soudu, které jsou nepřátelské k odborům. Barso ve svých říká, že nepřipustíme, aby základní sociální práva jako právo, právo zdržovat se a právo stávkovat, budou esenc, které, jsou, které jsou důležité pro evropský model, aby, ty, aby tato práva byla z, pozměněna nebo redukována. Jak chcete tady tomu nároku vyhovět? Jak mu chcete dostat? Pan Ludvíkson a poté ještě jeden kolega. Tak för ordet, fru talman, och eh, trevligt att se... Děkuji, paní předsedkyně. Vítám pana komisaře a doufám, že se k nám bude hodně často vracet, abychom mohli pokračovat ve výměně zkušeností a doufám, že se nám podaří vést dialog ještě před možnými rozhodnutími. Díval jsem se na Eh, možno implementaci eh, vize 2020 oproti Lisabonské agendě. Eh, vize 2020 je šťastnější, protože je lépe soustředěná na několik cílů. Je třeba, abychom postupovali rychle, musíme se snažit přejít od slov k činům. Jaké jsou tedy nástroje a možnosti toho, aby strategie 2020 přinesla eh, nárůst eh, tempa, aniž by ten, eh, tento dokument zůstal tedy odložený v šuplíku a nebyl nějak aktualizován. Znamená to, že si navzájem musíme skládat účty, nejen tedy vůči komisi, ale také v parlamentu abychom viděli, jak skutečně funguje tato strategie do roku 2020. Pan eh, Serkas kritizoval eh, Lisabonskou agendu, já teď nebudu tu kritiku opakovat, ale je opravdu třeba, abychom přešli k činům. To je základ. Strategie na rok 2020 neznamená, že cíle by pak nebyly realizovány a že nebudeme mít eh, patřičné prostředky. Musíme především převést eh, tuto práci z papíru do života. uh, Rosa. Vítejte zde, pane komisaři. Děkuji vám za to, že jste si udělal čas na nás a že nám odpovíte na otázky. Já mám celou řadu dotazů. A mm, Budu ale stručný. Jedna konkrétní otázka se týká zprávy, kterou vykonávám pro tento výbor. Je to budoucnost služeb ve veřejném zájmu. A já bych rád od vás věděl, jak se díváte na myšlenku směrnice o sociálních službách ve veřejném zájmu. Vím, že už jste říkala, že jste hovořil s kolegou Barnierem ale rád bych věděl, jaké je vaše stanovisko k tomuto tématu, protože samozřejmě vy v tom máte klíčovou úlohu. Zmíněny už byly otázky chudoby v Evropě. Já se na to dívám tak, že asi 85 milionů evropských občanů žije v chudobě nebo se ocitá v eh, ohrožení chudobou, což je nepřijatelné. A eh, Nemůžeme se svěřit jen nějakým nadějím v ekonomický růst, který situaci zlepší a vytáhne ty lidi z chudoby. Veškeré studie ukazují, že přístup zejména k sociálním službám ve veřejném zájmu jsou klíčovým prvkem, který zajišťuje to, aby eh, lidi neupadli do chudoby, nebo případně se eh, zmírňuje chudoba u těch lidí, eh, kteří už eh, se v ní odstli. Takže sociální služby ve veřejném zájmu jsou klíčovým prvkem pro to, abychom tento problém v Evropě vyřešili. Je třeba, aby tyto služby byly vysoce kvalitní, aby byly přístupné občanům. Lisabonská strategie už se, tam, už se tímto tématem zabývala v jednom článku a já doufám, že chcete eh, přinést nějaký eh, právní rámec pro mm, eh, sociální služby ve veřejném zájmu. A teď obecněji ohledně sociální rozvoje v Evropě. Titanic se nepotopil kvůli tomu, že by, že by byl špatně postaven ale proto, že e, pod čárou ponoru jej prorazil ledovec. A my teď e, budujeme lodi a musíme mít jistotu, že je nic e, nepropíchne. Měli bychom se tedy ponaučit z minulosti. Já sami nesouhlasím, když říkáte, že Eh, takovéto krize jsme ještě neřešili. Ne, od 90. Eh, let už jsme řešili spoustu takovýchto krizí po, po celém světě a eh, mnoho ekonomiku už se propadlo. Měli bychom proto mít na paměti, že ultraliberální politika nás přivede ke stejnému konci, pokud nebudeme řešit krocení finančních trhů my nejsme zvoleni k tomu, abychom ruinovali ekonomiku. My jsme politici a musíme tedy převzít otěže. Starting with the end. Začnu od konce. Myslím si, že naše názory jsou velice podobné, pokud jde o původ stávající krize a právě proto jsem pana Barniera podpořil, pokud jde o regulace, pokud jde o finanční pomoc a zároveň sdílím ten názor, že bychom měli pozměnit právě pomocí této agendy, transformační agendy, naše ekonomické a hospodářské postupy v Evropské unii. Ovšem tvrdím, že to chybí v těch učebnicích a že to v podstatě zatím je bezprecedentní situace, protože takový obrovský propad v rámci HDP jsme takovým způsobem po druhé světové válce nezažili. Jediným, čím to můžeme srovnat, jsou 30. let a 20. století, kdy Evropská unie ještě bohužel neexistovala. Proto to musíme vzít v potaz a vidíte, že Evropská komise velice rychle připravila tento dokument, který staví na úvahách tohoto charakteru. To znamená, že tato situace volá po dokumentech podobného charakteru, který bohužel sice neposkytne všechny odpovědi, všechny podrobnosti, ovšem řekněme aspoň stanovíte ty hlavní oblasti pro Mm, cestu vpřed. Otázka zní, jak bychom mohli dosáhnout rychlého pokroku a zároveň je důležité, aby se rada dohodla a aby si uvědomila, že nemůžeme bojovat proti chudobě pouze tím, že prodloužíme věk odchodu do důchodu nebo řekněme, že pouze podnikatelská sféra může podpořit zaměstnanost, aniž by vlády koordinovaly své úsilí a přišly se svou troškou do mlína. Souhlasím s tím, že cíle v této oblasti jsou zásadní a sociální služby v obecném zájmu budou hrát zásadní roli v boji proti chudobě. Kdy předložím směrnici v tomto ohledu? To nevím, musím jít v potaz obrovské rozdíly mezi členskými státy, tu různorodost, o které už jsem hovořila ve svém úvodním vystoupení. S vaším výborem už jsem na toto téma hovořil. Toto je věc, kterou bych rád zdůraznil. To, co připravujeme, je rámec, určitý rámec kvalitativní, který bude hovořit o kvalitě, o dostupnosti o tom, zdá, jakým způsobem si to můžeme dovolit a jaké budou kroky do budoucna. Někteří tvrdí, že jde o nesmírně ambiciozní strategii, i když v tom předchozím kole otázek eh, zase někteří z vás tvrdili, že některé cíle mohly být ještě ambicioznější. Komise musí sladit ambice s realitou. A já doufám, že se to odrazilo na tomto dokumentu, který jsme předložili. Je to dokument, který by mohl být podpořen i analytickou metodologií, kapacitou v oblasti realizace, implementace, kterou máme k dispozici. Samozřejmě, že to musí být ještě posíleno na mnoha místech, jakmile se členské státy zavážou ke konkrétním číslům, bude um, muset Eh, mít pravidelné vykazování, budeme jasně poukazovat na ty, kteří nedosáhli cílu, pokroku, ke kterému se zavázali. Ovšem zároveň budeme muset využít určité stimulační nástroje, podívat se na to, jak my z Evropské unie, z naší úrovně bychom mohli finančními a jinými nástroji stimulovat, pomáhat v tomto úsilí členským státům. více cílů nebo naopak méně cílů. Zásadní je dosáhnout dohody, nejenom zde, ale i na půdě rady. Cíle? Ano, obecně řečeno, to je dobré, dobrá myšlenka, ovšem potřebujeme mít klíčové cíle, na kterých můžeme poté vybudovat širší agendu. Ta není zahrnutá celkově v tomto dokumentu. Ovšem cíle, které zde máme stanoveny, jsou klíčové a poté na tom můžeme stavět a přijít s podrobnými informacemi akčních plánů, které se budou zabývat speciálními zvláštními politikami a jednotlivými skupinami. Euh. Děkujeme. Děkujeme, pane předsedo. Pokud budeme mít ještě čas, můžeme ještě poslední kolo, takzvané catch the eye, tomu se věnovat, ovšem dovolte ještě několik otázek za mě. Pokud je o tento dokument 2020 pro tuto strategii, strategie solidarita, podpora, tento dokument velice jasně nese váš eh, váš postoj, ovšem samozřejmě, že to neuspokojí všechny naše členy našeho výboru, to je jasné na základě výměny názorů. Hmm, jste to jistě pochopili. Pan Tomas Mann už hovořil o tom, že v podstatě hmm, došlo i k určité konzultaci sociálních partnerů. Já bych rovněž ve vaší situaci ovšem byla trošku asi zaskočená, protože ten způsob, který jste konzultovali, sociální partnery, pan Tomas Mán už o tom hovořil, došlo k tomu 24. listopadu 2009, to znamená, že ještě jste nebyl komisařem, to znamená, že to ještě nenese ten otisk váš, to znamená vašeho postoje. Tato strategie pro nás představuje, řekněme, určitý, určitý sice základ, ovšem s ohledem na nějakou demokratickou kontrolu nebo demokratickou debatu, to je trochu spochybnitelné. Pokud jde o kalendář, časový harmonogram na poslední stránce, trochu mě překvapují dvě záležitosti. Především pokud jde o tu první etapu, rok 2010, přijetí eh, v Evropském parlamentu zde chybí. Hmm, já jsem doufala, že jde o privilegované partnerství s Evropským parlamentem. Právě proto bychom se měli Evropský parlament nějakým způsobem zakomponovat, jinak to vidím jako veliký problém. A Poté je zde nová diskuze, která nás čeká na radě v říjnu, proto si myslím, že by bylo dobré, kdybyste nám trošku přiblížil, co očekáváte od této konzultace. Pan Kristensen se ptal na sociální dumping. Vy jste tvrdil, že není možné nějakým způsobem to předjímá do všem. Já si myslím, že zde máme nástroje, které by nám pomohly bojovat proti tomuto dumpingu. V, například v posledních letech jsme diskutovali o této záležitosti. Já vím, že je to dokument, který je omezený, už se několikrát se zmínilo o tom, že má pouze určitý počet stran k dispozici, ovšem pokud je o tu zkratku těch pěti písmen, proč se zde o tom nehovoří CC, CTP, to znamená, to znamená zdaňování, zdaňování, nebo teda ten, ten základ daně pro společnosti, protože když hovoříme o sociálním dumpingu, harmonizace této daně, tohoto základu daně, to je jeden ze zásadních bodů. Ovšem já jsem to nenašla, možná je to někde pod čarou, ovšem vůbec jsem se s touto zkratkou v tomto dokumentu nesetkala. Dále bych se ráda zeptala, zeptala, jeden z kolegů už se o tom zmínil před chviličkou. I osobně se řekl ano, ten plán na deset let, to je sice důležité, ovšem často ani nevíme, k čemu dojde v tom mezidobí, možná by bylo lepší připravit něco na to mezidobí, přechodné období. Asi je těžké hovořit o této strategii pro rok 2020, pokud se nepodíváme a nezvedneme v potaz to, co se děje v Řecku. To, co se tam děje v současné době, Evropská unie požaduje od této země, aby v podstatě spochybnila svůj sociální model, aby teda se jim vedlo zítra lépe. V průběhu celé krizové situace ovšem nám bylo neustále tvrzeno, že ten sociální model, ten stabilizátor, zda to v podstatě pomohlo Evropě eh, přežít tuto eh, situaci lépe, než kdybychom neměli takový systém. To znamená, je to taková opravdu velice sporná situace. Když se podíváme na to, k čemu došlo v eh, těch posledních letech Lisabonské strategie, myslím si, že zde je zásadní problém. My jsme zdůrazňovali růst a zaměstnanost Lisabonské strategie. ovšem pokud jde o růst, tak ten potřebujeme i v současné době, protože jinak nedojde k tvorbě pracovních míst ani přidané hodnoty. To znamená, že ať už jde o růst, o ta čísla, která mám k dispozici jakékoliv, tak nejsou, nejsou dostatečné. Já samozřejmě nemůžeme neustále tvrdit našim voličům růz růz růz růz. Musíme to přece nějak kvalifikovat nějakým způsobem. To znamená kvalifikovat, musí to být udržitelné, musí to být teda, jak už jsem se o tom zmínila, solidarita, ale i možnost podpory udržitelnosti. A zároveň to musí tvořit pracovní místa, protože v tom posledním období nám neustále vysvět, bylo vysvětlováno, že v podstatě musíme překročit ty 2%. V minulosti jsme dokonce ty 2% ani nebrali v potaz. Ovšem, v posledním období v podstatě ten, ten růst nad dvě, kolem dvou pracovních míst 2% pracovních míst ani neznamená žádný růst. To znamená, jakým způsobem to můžeme opravdu, opravdu zlepšit, tak abychom začlenili článek 9, abychom si měli skutečnou strategii, to znamená nejenom delokalizace, ale především tvorba pracovních míst zde v Evropské unii. All, uh... Především na komisi jsme eh, před, přesvědčeni, že Evropský parlament by měl hrát tu důležitou úlohu a právě proto ten dokument byl tedy včera vydán a já jsem hned s vámi přišel diskutovat o všech aspektech tohoto dokumentu a o eh, nezbytném dalším eh, monitorování vývoje. Je tu také povinnost vyplývající ze smlouvy, eh, která spočívá v tom, eh, že je třeba se konzultovat o hlavních eh, směrech v zaměstnanosti a tím se bude zabývat i summit na jaře. To jsem už také trochu zmínil ve svém úvodním projevu. Došlo ke konzultaci sociálních partnerů na základě Eh, různých eh, textů. Já jsem se osobně setkal s představiteli Business Europe a také eh, odborů, abychom diskutovali o jejich názorech. Já jsem se toho neúčastnil do ledna, ale na druhé straně je velice důležité i poznamenat, že nová komise, tedy i nový komisař, v tom měli hlavní svě- slovo komisaři jednotliví mohli zaslat eh, své eh, příspěvky eh, s tím, že můžeme definovat finální podobu tohoto textu, takže opravdu máme, cítíme velkou zodpovědnost, chceme integrovat tyto hlavní směry v určitém balíčku a do eh, těchto dalších diskuzí chceme začlenit i Evropský parlament samozřejmě. Několik slov k Řecku. Je to teď aktuální eh, zásadní otázka a je to i velice zásadní otázka pro hospodářství v Evropě. Ukazuje to slabosti měnové a hospodářské politiky eh, v posledních měsících. Je to situace, se kterou se normálně tedy nesetkáváme v textech. Komise se neúčastní řecké stabilizaci za cílem podkopat dobrý sociální model, ale stabilizovat finance Řecka, řeckého státu a hospodářská měnové unie, celé eurozóny a vytvořit transparentní situaci, vytvořit silnější základy pro finanční udržitelnost v Řecku. To je, myslím, velice důležité zde zdůraznit. V jednom ze svých předchozích míst jsem tedy mohl studovat finanční krize a porovnávat je. A je velice důležité, abychom si uvědomili, že, že řecký případ není první případ finanční krize v Evropské unii. Už s tím máme určité zkušenosti na které můžeme navázat a koordinovat politiky eh, tak, abychom mohli situaci vyřešit. Samozřejmě, že komise musí spolupracovat s členským státem, kterého se týká s jeho vládou a to velice úzce. Je třeba eh, se snažit o ten nejlepší eh, výstup Eh, bohužel ve chvíli, kdy dochází k finanční panice, tak eh, není eh, snadné dosáhnout ideálního řešení situace, ale je třeba si uvědomovat situaci zaměstnanosti v sociální sféře a i u těch předchozích případech, abych nešel moc daleko, tak třeba v tom maďarském případě eh, to přizpůsobení finančního eh, rámce dané země bylo ještě eh, striktnější, dramatičtější, nicméně byla zde ta možnost. Například Evropský sociální fond se mohl zaměřit na ty nejslabší vrstvy, na ty nejméně rozvinuté regiony, tak, aby je udržel nad hladinou a aby tam byla udržena zaměstnanost a sociální soudržnost v takovýchto místech. Takže na určitých eh, zkušenostech už stavět můžeme, ale musím mm, přiznat, že, že pro eh, hospodářství Evropské unie i pro Evropskou komisi toto je velice obtížná situace. Základy růstu tedy musí být opětovně vybudovány a materiál, řekněme si to eh, otevřeně, se potýká s problémem, jak kompenzovat snižování potenciálního růstu v evropské ekonomice. Jak obnovit, oživit ekonomický růst. To není snadná otázka a, otáz, a odpověď, která je zde dávána, že je třeba investovat Eh, do vzdělávání, do výzkumu, do rozvoje, že je třeba přivést členské státy k silnějším závazkům v těchto oblastech a to podle našich očekávání nám přinese znovu nastolení lepšího potenciálu ekonomického růstu. Není to ale nic automatického je zapotřebí se o to snažit velice koordinovaným úsilím mezi komisí a členskými státy. On, uh... Eh, CCTB, ohledně tedy zdanění. Já vím, že to není ve vašem portfeji, nicméně bych to rada slyšela. Je, ano, to byl ten předchozí maďarský komisař, který se tím zabýval. Já jsem zdědil část jeho vynikajících eh, zaměstnanců, kteří tedy mi vysvětlili, jak obtížně se dosahuje pokroku v otázce harmonizace daní. Ale opět důležité je, abychom předešli sociálnímu dumpingu a také daňovému dumpingu. To je podobné. Je tedy třeba na to myslet v hospodářské soutěži, aby se ne, nezabydleli zde nějaké uh, Eh, špatné praxe. A dobře víme, že v této oblasti je celá řada překážek eh, na vnitřním trhu, ale nadále se tím eh, budeme zabývat, i když to není tedy konkrétně mé portfolio. Hmm, tak se skutečně ptám, jaký mandát má Mario Monti. Pane Cerkasi, vy jste chtěl ještě na minutku? Gracias, señora presidenta. Solo es para preguntar si vamos a tener alguno. Chtěl jsem se pouze zeptat, zda my sami můžeme nějak pozměnit tento dokument, tak aby bylo přihlédnuto k našim zájmům. Je to hezké, že zde citujete některé aspekty politiky, ale a my bychom nechtěli, aby pokulhávala ta sociální politika v tom dokumentu. Dejme tomu, to znamená, že bude tedy, že bude taková politika, která odpovídá potřebám trhu, ale také potřebám lidí. O tom vůbec nehovoříte. Či vy o, o organizace práce, o organizace práce jste také hovořil. Tedy máme mi možnost v parlamentu vůbec eh, hovořit s tou komisí? Děkujeme, paní Cimer. Ještě opravdu jenom minutku. Okamžik. Ještě bych se chtěl jednou vrátit k tomu dokumentu a chtěl bych se zeptat, jestliže v strategii je formulováno 20 milionů do roku 2020, kteří budou snížit tedy na 20 milionů lidí, kteří jsou eh, pod hranicí choroby. Jste připraveni zde také přemýšlet o tom a také realizovat to, abychom měli nějaké evropské minimální standardy, které začínají právě u toho risk property, tedy u těch 60 milionů. Tedy abychom měli takovéto nějaké ekvivalenty pro domácnosti tak abychom zavedli takovéto standardy, a které bychom potom také zavedli, prosadili ve spojení se, se členskými státy. Já jsem otevřen diskutovat tyto celoevropské minimální standardy či normy. Ovšem to, co máme stanoveno v našem dokumentu, jsou programy šité na míru pro členské státy, protože situace je různá, neexistuje jediná jednotná metodologie, kterou bychom mohli vyvést z jedné země do druhé a uplatnit ji tam. Evropská komise podpoří členské státy při tvorbě jejich vlastních vhodných metodologií pro snižování chudoby, protože chudoba je interpretována vždycky na národní eh, úrovni a musí samozřejmě poté zapadá do určitých cílů a čísel, které stanovíme v našem dokumentu. Mohlo by být možné tento dokument změnit, to ano, pokud řekněme, by zde byl opravdu velice jasný, silný argument Někteří z vás tvrdí, že to dokument, tento dokument není dostatečně ambiciózní jiní nechtějí vidět žádné cíle, především teda ne v oblasti boje proti chudobě. My vám samozřejmě nasloucháme, diskutujeme dále a doufám, že závěry budou těmi nejvhodnějšími a náš dialog bude spolupracovat s vaším parlamentem. Děkujeme, pane komisaři. Jak vidíte, ne, protože bychom vás byli potvrdili, potom slyšení, mm, že to, že jsme vás potvrdili ve vaší funkci, neznamená, že by poté tyto rozhovory s vámi a diskuze byly jednoduchého charakteru. To ne, jak jste viděl, opravdu je to náročné. Vy jste mezi nás přišel, mm, pokračujeme v tomto dialogu společném. Já jsem opravdu nesmírně ráda, že tomu tak je. Tím jsme ukončili naše dnešní jednání a další schůzka proběhne 16. a 17. března.